Okay. Thank you very much. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich willkommen. Dámy a pánové, srdečně vás vítám na naší schůzi. Budeme hovořit o dohodě o přidružení s Gruzí. A nyní máme příležitost eh, mít výměnu názoru s Pavlo Klimkinem, ministrem zahraničních věcí Ukrajiny, o situaci na Ukrajině a kolem Ukrajiny. O víkendu, alespoň tak, jak já jsem to vnímal, jsme neslyšeli příliš mnoho dobrého. Když se tak podívám na reakce které se objevily po tři a půl hodinovém rozhovoru paní kancelářky Merkelové a s panem Putinem a také rozhovoru Žána Kloda Junkera s panem Putinem. Nemám z toho pocit, že by bývali nalezli nějaké nové nápady na to, jak se dostat ven z krize. Když si vzpomenu na interview, které dal prezident Ruské federace včera večer eh, v německé televizi ARD, také nemám pocit, nebo neměla jsem z toho interview pocit, že by bylo možné dospět nějakému vzájemnému pochopení. On v podstatě pouze trvá na to, že jeho lidé jsou pronásledováni a krutě vražděni eh, ze strany Ukrajiny, že tito lidé musí být chráněni Ruskem. Dobře, my víme všichni, že tomu tak není, ale to je typická argumentace Putinova, kterou on takto užívá, proto je to typická argumentace. Známe to i z historie. Ochrana menšin, historické požadavky, které jsou vznášeny na základě údajné ochrany menšin. A ti jsou pak vyplývají vojenské akce, které jsou takto opodstatněny. Známe, jak vypadal dějiny 300 let neustále válek mezi národními státy v Evropě, kde neustále se přicházelo s těmito argumenty s cílem eh, získat vlastní prospěch. Já jsem to takto otevřeně od paní kancelářky Merkel ještě neslyšel, eh, že by bylo řečeno, že se musíme připravit na to, že to budeme mít další kroky. V této souvislosti také ona eh, uvedla velice jasně, že tady je ohroženo jak Moldavsko, tak Gruzie. A myslím si, že vidíme, že se zatím skrývá jasná strategie. Já tedy, proto jsem je značně pesimistický v této věci, ale nevím, co to vlastně znamená, když v rámci G20 pak na, e, v rámci, když se koná takovéto setkání, že někdo na širé moře pošle šest válečních lodí. Rusko skutečně předtím, než začalo to setkání v Brisbane, setkání G20, poslalo na širé moře šest válečních lodí do této oblasti. Myslím si, že to jasně ukazuje, ukazuje jaký postoj e, zatím stojí jaký postoj Rusko má. Pane ministře zahraniční, my v Evropském parlamentu, jak dobře víte, jsme širokou většinou podpořili, ratifikovali dohodu. Ta dohoda platí a podle našeho názoru bude v odpovídajícím časovém harmonogramu plně uplatňována a my nemáme rozhodně Eh, rozhodně nezamýšlíme ani se od té dohody nějak odchýlit a proto vás prosím, abyste se nyní udělal slova a eh, takto jste nám dal možnost s vámi později provést výměnu názoru. Děkuji mnohokrát a máte slovo. Drahý More. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, jako vždycky, je pro mě ctí a potěšením, že mohu před vás předstoupit a hovořit před vámi Elmarem. Mnoho díků za zorganizování této, tohoto setkání. Vnímám, eh, vidím tu mnoho z vás, mnoho lidí, s kterými jsem se setkal těsně před i po volbami po volbách. Mnoho z vás nás podpořilo, sloužili nebo sloužili jako pozorovatelé v průběhu parlamentních voleb. A výsledek není jen jasný, ale je naprosto drtivý. 80%, více než 80% eh, Ukrajinců se vyslovilo pro evropskou orientaci Ukrajiny, hlasovali pro proevropské strany a to jasným způsobem. A co je důležité? Nebyla žádná, žádný velký rozdíl ze zeměpisného hlediska, jiného hlediska. Oni hlasovali ve většině v každém regionu pro naší evropskou integraci za naši evropskou orientaci. A nyní eh, tedy stojíme před obrovskou výzvou, abychom zmapovali reformy, protože máme teď velmi malé, ale jedinečné, eh, jedinečnou příležitost, takové, eh, takové okno, prostor. samozřejmě, že nemůžeme přestat v těchto reformách, ba naopak, Eh, měli bychom být plně odhodláni v nich pokračovat. Přičemž návrh koaliční dohody z mého hlediska představuje jedinečný a ambiciozní dokument, jimž um, v podstatě máme všechny kritické reformy, které mají být implementovány v blízké budoucnosti A ještě jednou mnoha, mnoho díků vám všem za to, že jste podpořili celý eh, tento proces vyjednání té dohody a její ratifikace, asociační dohody. Chceme také poblahopřát, nebo přát mnoho úspěchu našim eh, gruzínským přátelům jejíž moment nastal teď v těchto dnech. Čili máme teď prostor, kde v němž se budou moci rozvíjet evropské hodnoty a normy. A co by mohlo být klíčovými myšlenkami pro ty těch budoucích reform? Budou zorganizovány kolem čtyř klíčových priorit. Boj s korupcí, a to z reálného hlediska nejenom eh, tedy z hlediska legislativy, ale ve smyslu implementace, aktivace eh, antikorupčního vira a tak, abychom umožnili lidem i ekonomice fungovat evropským způsobem. Také by to byl, mělo být o decentralizaci. Neboť to bude znamenat nový systém, kterém lidé mohou dostat více svobody, ale také více zodpovědností, to znamená více eh, daní eh, na regionální bázi. Bude to několika úrovňový systém podobný tomu polskému. Samozřejmě to bude také o dobré zprávě a v neposlední řadě to bude o právním řádu a o eh, reformování celého soudního systému, také o změně z ehm, všech eh, pravidel bezpečnosti, občanské bezpečnosti. A klíčová je evropská pomoc v oblasti eh, občanské bezpečnosti. Uskuteční se evropská mise, která by nám měla pomoci se um, jakousi přeměnou toho celého systému. Protože když se ptáte Ukrajinců, jestli mají důvěru v policejní, soudní systém, tak oni řeknou nikoliv. Budou hovořit o nějakých hodnotách církvy, ale my, nám se to musí podařit, aby vládní instituce a instituce bezpečnosti, občanské bezpečnosti, aby si získali důvěru občanů a obyvatel. Kromě toho bude následovat eh, celá škála ekonomických reform, které budou vedeny v budoucí koaliční dohodě. A, ne, a to nejenom s um, harmonogramem provizorním, ale s přesným harmonogramem implementace. Má vize a můj sen je následující. Chci, abychom dosáhli evropské účasti ve všech oblastech reform, abychom měli evropský tým i tým Evropské unie na každém ministerstvu. Abychom měli evropské experty na, eh, i na lokální úrovni. A s takovou pomocí se nám může podařit tyto reformy uskutečnit. Ovšem, aby tento proces eh, byl korunován úspěchem, nesmí se nikdo další snažit destabilizovat náš stát. A to, co se děje v terénu v Donecku a v Lugansku, tak eh, to, tam jsou tisíce eh, ruských eh, vojáků spolu s těmi teroristy, kteří e, tedy kontrolují tento region. Jsou tam stovky tanků a, a pancéřových vozidel a stále ještě lze koupit eh, kalešníkov na černém trhu, ale tanky a pancerové vozy to nejsou, to není běžné zboží, které lze tímto způsobem získat. Stále máme ještě ukrajinsko-ruskou hranici, která není pod kontrolou v oblasti Donetsku a Luhansku a přes tuto hranici tečou peníze, žoldáci a Eh, zbroj. A za naši stranu samozřejmě eh, chceme prosazovat podmínky dohody z Minska, protože to je podle nás jediný způsob, jak deeskalovat situaci přímo v terénu. Měli bychom jednak eh, zajistit tu válečnou frontovou linii styku těch vojsk. Je to o tom, abychom také dosáhli pokroku v, ve výměně rukojmích. Protože zatím je 500 rukojmích, kteří žijí v nelidských podmínkách, kteří trpí eh, v, v nelidských podmínkách blížící se zimy. A kromě toho máme v Rusku také politické eh, vězně. Nadia Savčenko, pilot a další kteří jsou eh, nejenom v ruských vězeních, ale kteří jsou často také unášeni z, Ukrajin, z Ukrajiny eh, s pytlem na hlavě, v řetězech. Situace na poli lidských práv se výrazně zhoršila, zejména po 2. listopadu, po té operace, které někteří říkají volby, ale něco, co se odehrávalo evidentně eh, s podtaktovkou Ruska, kde byla snaha zvolit ty prezidenty Doněcka a Luhanska a to tak, aby vznikl zamrzlý konflikt, ale všichni by měli chápat, že Doněck a eh, Luhansk nemohou být stabilizovány jako třeba e, oblast e, Podněstří. A to vzhledem k, k zhoršující se situaci na poli lidských práv a přímého vlivu Ruska, které bude pokračovat, e, které se bude snažit, aby to byl destabilizující faktor navzdory k veškerému našemu úsilí. Co je nyní zapotřebí? Evropská unie musí hovořit jedním hlasem nesmíme dopustit, aby se Rusku podařilo rozštěpit Evropskou unii a jeho, její úsilí. A v tomto jsem nesmírně vděčný všem vás, z vás, kdo udržujete toto poselství o tlaku na Rusko, tak, aby se drželo podmínek Minské dohody o příměří a o, o e, té um, linii, která se musí držet, protože každý den přichází o život lidé v důsledku um, granátových minometných útoků a um, pak samozřejmě je potom vždycky odpověď jedné strany na druhou. Včera jsme přišli, eh, včera jsme ztratili dalších šest životů, šest vojáků a to je jeden z stovek a tisíců případů porušení toho eh, příměří. Což vyvolává nejenom nejistotu, ale ztrátu důvěry pro mnoho lidí, důvěry v účinnou stabilizaci této situace. A v této situaci potřebujeme další poselství od Evropské unie, na podporu ukrajinských reform, tak aby ukrajinské reformy byly korunovány skutečným úspěchem. Potřebujeme pomoc Ukrajině z hlediska technické pomoci, lidské pomoci. Nehovořím o zbraní, já chápu eh, samozřejmě citlivost celé této situace ale potřebujeme nějaký eh, odstrašující účinek z hlediska sankcí a také ve smyslu posilování eh, armádní kapacity. Jistě, že nemůžeme dobít eh, Donetsk a Luhansk vojensky, ale jde o naše lidi, kteří tam trpí, Eh, ze, v, z rukou těchto teroristů. Je to také to, že nám leží eh, tyto lidé na srdci, že o ně chceme pečovat. A když oni nám už neplatí za elektřinu a plyn, tak my jsme při, přijali velmi těžké rozhodnutí dále zásobovat tyto oblasti elektřinou a plynem, aby tito lidé neumrzli, až bude, až bude eh, teplota pod nulou. Za to nedostá, nemáme nic eh, zpátky, čili jde, je to skutečně výraz naší péče o lidi, kteří tam žijí, je, je to vlastně projev humanitární pomoci Eh, lidem, kteří jsou oloupeni těmito teroristy. My jsme samozřejmě vděční jakékoliv eh, podpoře Evropské unie a členských států při dodávání této humanitární pomoci. Budeme i nadále se snažit ehm, prosazovat eh, tuto strategii, ale potřebujeme jasné poselství, potřebujeme vaši podporu. A to protože ve všech bodech naší evropské agendy, abych to ještě jednou zopakoval, je, je to náš úkol a náš závazek, abychom všechny tyto reformy eh, splnili. Ale potřebujeme k tomu soustředěnou a koordinovanou pomoc, jednoznačné poselství Evropské unie ve smyslu evropské perspektivy bezvízového režimu, sektorové integrace, a ve smyslu všeho dalšího, na čem Ukrajincům záleží, ale na čem záleží Evropské unii. Protože nepovažujte to za nějaký slogan. Na východu Ukrajiny nebojujeme jenom za Doněck a e, Luhansk, ale e, za, a za Ukrajinu, ale také za bezpečnost celé Evropské unie a všech Evropanů. Poněvadž pokud někdo, mě se někomu pokusí, podaří tedy, pokud se někdo pokusí a podaří se mu, eh, že tato situace v Luhansku skutečně exploduje, bude to výzva a noční můra pro nás, pro všechny, pro nás, ale i pro vás, pro všechny. A proto, právě proto, je taková soustředěná pomoc tak důležitá. Pak jsou tu další důležité otázky, ehm, například ehm, tarifové preference, ekonomika, energetika, což jsou oblasti, kde se nám podařilo jedině v trilaterálním formátu, čili jedině, když eh, se do věci vmísila Evropská unie, tak pak došlo k pozitivnímu rozhodnutí o energetice Snažíme se teď překlenout situaci do března s dodávkami plynu a snažíme se najít také řešení v oblasti eh, implementace dohody o přidružení. Cítíme silný závazek, eh, nebudeme měnit ani jediné slovo v této dohodě. Bude implementována v dobré víře. tomto ohledu potřebujeme ucelený přístup a to se nám může podařit jedině společně. Děkuji za vám za pozornost a nyní jsem připraven zodpovědět na vaše případné dotazy. Děkuji. I give the floor now to Mr. A nyní Eh, dostane slovo pan kolega Plenkovič. Děkuji, Elmare. Děkuji, vážený pane ministře, pane Pavle, za uh, váš proslov. Jménem delegace pro vztahy s Ukrajinou uh, jsem se tedy eh, společně s dalšími poslanci účastnil pozorovatelské mise při volbách. Rád bych vám tedy poblahopřál k tomu, že ty volby odpovídaly mezinárodním standardům, myslím eh, volby z 26. října. Eh, má první otázka se týká politického kontextu. Všechny hlavní proevropské strany budou uh, zahrnuty do koaliční, vlády nové, do koaliční smlouvy nové vlády. Počítáme totiž s rychlým vytvořením vrchovné rady se stabilní většinou a já si myslím, že nová vláda by měla rychle přistoupit k reformám. Druhá věc eh, navazuje na diskuzi v Brisbane na summitu G20 ruský prezident Putin se setkal s, jasným, eh, s jasnou reakcí všech hlavních státníků. Já bych se tedy chtěl zeptat, jak to hodnotíte. A v tomto kontextu bych se také rád zeptal, jak hodnotíte eh, dodržování Minského protokolu, Minského eh, memoranda. Jsou to tedy eh, věci, které jsou eh, stále aktuálnější. A poslední věc, vy jste zmínil, že jste společně s paní Mogarini eh, podepsali dohodu o statutu reform bezpečnostního sektoru. To znamená, že bych se vás na to rád zeptal a rád bych vás ujistil, že Evropský parlament vás v této věci plně podporuje. Děkuji. Uh, Děkuji, pane ministře. Uh, velmi si cením toho, co jste nám řekl. Cením si také skutečnosti, že uh, ta zmíněná dohoda byla podepsána a rád bych vás požádala, abyste nám řekl, jakým způsobem provádíte klíčové reformy systému soudnictví, lidských práv což je věc, která je velmi potřeba a kromě toho je to věc, která je klíčová pro další reformy, které budou potřeba pro boj proti korupci. Ja, dank u uh, wel ook van. Uh... Děkuji. Jménem své politické skupiny vás zde srdečně vítám v Evropském parlamentu. Pane ministře, naše frakce naš, vás podporuje. Mám dvě otázky. V minulých, let, v minulých dnech, promiňte, a hodinách jsme slyšeli celou řadu prohlášení a také došlo k celé řadě interview. Putin vyní Kyjev z toho, že bylo porušeno příměří, i když existují jasné poukazy na to, že Rusko podniklo eh, to posílení jednotek a eh, válečné techniky, takže je tady obava, že se zopakuje stejná situace, jako byla na Krymu. Máte pocit, že je možné ještě nalézt další klid zbraní, který bude dodržen, aniž by to celé eskalovalo. V dalším interview Putin zase uh, naznačil, že možným politickým řešením konfliktu by byla federalizace Ukrajiny. Vy jste právě hovořil o decentralizaci. Putin hovoří o decentralizaci a regionalizaci a pro něj je to v podstatě synonym federalizace. V Evropské unii máme různé, typy, čen, různé členské státy, které mají federální uspořádání, například Spolková republika Německo nebo i má vlast Belgie. Eh, jak se stavíte k tomu pojmu decentralizace ve vaší zemi? Jak vy vidíte rozdíl mezi decentralizací, regionalizací a federalizací? čem pro vás ten rozdíl spočívá? Thank you, Chairman. Minister, welcome. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítejte v Bruselu. Velmi si cením vašeho uh, otevřeného uh, projevu, všeho toho, co jste nám právě řekl. Přeji vám všechno dobré do reform, do při, refo- eh, při provádění těch reformních procesů. Uh, Hovoří se o nárůstu porušování lidských práv v okupovaných územích Ukrajiny, jako je například Krym. Pane ministře, při několika příležitostech jsme slyšeli, že jsou důkazy Eh, o tom, že obyvatelé eh, Krymu jsou zastrašováni, že jsou tady porušována jejich lidská práva. Jako občané Ukrajiny se tedy snaží eh, žít v souladu s ukrajinskou ústavou. Myslím si, že tyto případy jsou zaměřeny především proti krymským Tatarům. A Eh, dochází také k určitým zásahům proti místním médiím. Eh, leden roku 2015 byl navržen jako, eh, jako, bylo navrženo jako datum pro registraci krymských médií jako ruských zdrojů. Já bych se vás tedy rád zeptal, jaký je váš názor na porušování lidských práv na Krymu a rád bych se také zeptal, co má Evropská unie učinit pro to, aby tato otázka eh, byla více zdůrazněna, aby se dodržovaly eh, mezinárodní závazky, aby je dodržovaly eh, všechny země, včetně Ruské federace. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, řekl jste, že prezidentský dekret eh, zastavili jste činnosti v okupa, na okupovaném území, což jsou v podstatě činnosti, které představují svrchovanost země. Jistě víte, že tato invaze vedla k tragickým důsledkům pro obyvatele. A nyní je třeba, aby jim byla poskytnuta humanitární pomoc, neboť situace se neustále zhoršuje. V těchto oblastech Všem není možné poskytovat humanitární pomoc. Téměř to není možné, což znamená, že tady vzniklo jisté vákum a vy jste tedy přestane vykonávat své svrchované pravomoci, respektive činnosti, které vedou z vašich svrchovaných pravomocí, a což tedy znamená, že by je měly vychovávat, vykonávat místní orgány. Pravděpodobně to ovšem povede k dalšímu napětí a myslím si, že tu, této situaci by bylo možné zamezit, kdybyste bývali nepřistoupili k tomu rozhodnutí jisté činnosti státní pozastavit na okupovaném území Ukrajiny. A jak, jak vidíte potřebu humanitární pomoci? Ještě minuta a dál. Nyní uzavírám. Seznam řečníků, souhlasíte s tím? Paní Harms. Po prvním kole diskuse. Paní Harms. První otázka je tato. Je to s tím zpěto, ale zároveň to jde i o něco dál, protože já eh, se domnívám, že je eh, potřeba, aby eh, humanitární pomoc zasáhla i jiná města než Doněck a Lugansk. A proto bych se ráda zeptala, co Evropská unie může učinit pro to, aby se zlepšila humanitární pomoc, humanitární situace těch lidí, kteří žijí v širší oblasti Donbasu a Mm, kteří se skutečně obávají, jak přežijí nastávající zimu. Druhá eh, otázka se týká pozorovatelské mise OECD. Eh, ráda, ráda bych se zeptala, co můžeme učinit pro to, abychom lépe využili tohoto nástroje, který tady um, tu je. Co tady můžeme učinit pro to, aby ta pozorovatelská mise uh, z našeho hlediska lépe fungovala? Děkuji. Děkuji. Pane ministře, zmínil jste velmi důležitou skutečnost. Každý den ukrajinští eh, vojáci eh, pokládají své životy navzdory Minské dohodě. A když přihledeme k masivní koncentraci ruských tanků, dělostřelectva a další techniky, tedy ve východní Ukrajině, domníváte se, že Minská dohoda je udržitelná nebo budeme potřebovat nějaký, nějakou spolehlivější dohodu, spolehlivější kontext, který by byl zárukou míru. Oleg Cariov se chlubil minulý týden, že bitva o Novorusko ještě není u konce, ale že vznikne společný stát Ruská a východní Ukrajiny. Domníváte se, že západní pohled na stávající situaci je realistický a že reakce jsou adekvátní. Zmínil jste také, že pokud by se Rusko rozhodlo zaútočit, jaká by byla reakce Ukrajiny? A poslední otázka. Bude se zaměřovat pozornost na tu jadernou jadernou dohodu, pro kterou je potřeba ruská účast. Domníváte si, že hrozí nebezpečí, že Rusko využije této situace, že naše pozornost bude namířena na Irán? K tomu, aby přešla do útoku? Děkuji. Thank you very much, Mr. Chairman. Já vám děkuji, pane předsedo. Jak právě řekl pan Pankovič, tak byla to skupina mezinárodních pozorovatelů z Evropského parlamentu v průběhu těch voleb. Já jsem byl součástí této delegace a hodně, hodně jsme se naučili a dozvěděli. A přesto jsou stále dvě eh, zcela otevřené věci. A to je otázka na pana ministra zahraničí. Jakou pomoc či asistenci byste potřebovali k tomu, abyste zajistili překlenutí eh, nedostávající se tepelné energie po dobu zimy. A co můžete říct eh, ohledně vyšetřování, ohledně eh, tedy té havárie malajského letu, protože stále ještě existují značné nejasnosti ohledně toho, co se vlastně stalo. Děkuji, pane předsedo. I mě by více zajímalo o malajském, více informací o malajském letu, který byl sestřelen. Možná má pan ministr nějaké informace. A pak energetická dohoda mezi Ruskou Ukrajinou a Evropskou unii bude, zůstane tato dohoda v platnosti, protože důležité podrobnosti nebyly dořešeny. Či možná byste nám k tomu mohli doplnit ještě další informace. Děkuji vám. Mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Slyšeli jsme mnohé o vaší zemi. Slyšeli jsme k tomu, že došlo k změně v mocenských poměrech, hovořili jsme o volbách a o té nespravedlivé válce. A přitom všem padá slovo Rusko. Všem je jasné, že to není pouze ukrajinský problém. Já bych rád eh, řekl několik věcí, nadnesl několik problémů, které nejsou možná až tak jednoduché. Neboť Berlíně ve Washingtonu se nechtějí pokoušet o to, aby se vaší zemi, zemi ližilo lépe, aby se vašemu hospodářství dařilo lépe. Ukrajina je zajímavá, je nástrojem, je manipulovatelná v nové studené válce, kterou si mnozí přejí. Ukrajina je jistou figurkou na šachovnici. A jde o to, jak použít tuto figurku proti Rusku. A já mám pocit, že vaše vláda nechce být nástrojem a snaží se nalézt řešení pro všechny Ukrajince, federální řešení pro všechny. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. President. Mr. Minister, um, I would... Děkuji vám. Pane ministře, ještě jednou bych chtěla potrhnout jednu věc. Je tu mnoho přátel Ukrajiny. A já mám dva dotazy. Minulý týden jsem četla, že francouzský premiér na půdě Národního schromáždění řekl, že Francie je svrchovaným národem, který činí svrchovaná rozhodnutí. A proto dodá Mistrálii, pokud bude eh, dlouhodobé politické urovnání a příměří s, Ukrajiny, s Ukrajinou. Co byste odpověděl francouzskému premiéru, premiérovi, a další otázka. Mnoho politických osobností na Ukrajině by upřednostnili mírové rozhovory ve, formě, ve formátu e, Ženevy, to znamená i s přítomností Spojených států, nikoli v minský formát. Máte za to, že příměří je stále ještě platné? Muchas gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud pohledneme na situaci v Ukrajině, tak musím říci, že mne velice znepokojuje. Nejde tam pouze o administrativní moc a sílu, jak by to pravděpodobně bylo v normální zemi, ale na Ukrajině hovoříme o moc v zemi, která sklouzla do války. Polovina obyvatelstva E, nevolila. Pokud, z 80%, pokud hovoříte o 80% Ukrajincích, kteří hlasovali pro Evropskou unii, tak bych rád zmínil, že k urnám dorazilo pouze 52% celého obyvatelstva Ukrajiny. Tady e, na Ukrajině je vláda, která je velice slabá A to protože nezareagovala v důležitém okamžiku, kde šlo o další přežití Ukrajiny. Jak si myslíte, že ukrajinská vláda, která je tak slabá a má podporu tolik tak málo obyvatel, jakým způsobem se může snažit a zasazovat o blaho všech ukrajinských občanů? Děkuji. Thank you, Chair. Dear Mr. Minister. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji za va- vaši prezentaci. Já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom v tuto chvíli měli informace z první ruky, protože uh, <clears throat> někdy tady dochází k informačnímu váku. Samozřejmě, že si uh, ceníme vztahu uh, s ukrajinskými institucemi, včetně uh, velvyslanectví. Já jsem uh, zažil mnoho lidí, kteří věří ve, ve svoji budoucnost, budoucnost Ukrajiny. Vy jste zdůraznil význam budu- reform, s tím naprosto souhlasíme. Eh, hlavní otázka zní, jak budete udržovat kontext s evropskými institucemi. Bude tu zvláštní úřad, který se tím bude zabývat, eh, tak abychom dostávali informace o eh, vašich reformách a aby vy jste byli informováni o dění v Bruselu. Děkuji. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jsem vám velmi vděčen že jste nám vysvětlil priority nové vlády, která vznikne po volbách. Zmínil jste na prvním místě boj proti korupci. Rád bych se vás tedy zeptal na to, jak okomentujete to, že uh, volební kampaň pana byla uh, spolu tato volební kampaň byla z poloviny zaplacena Kolumajským. Pavel, de floor Mm-hmm. No, many thanks for... Děkuji vám za celou řadu skvělých otázek. Pravděpodobně by trvalo několik hodin, než bych eh, na ně na všechny dopodrobna odpověděl, ale Dovolte mi, abych začal těmi nejdůležitějšími. A samozřejmě, že eh, se pokusím některé z nich spojit. Eh, pokusím se tedy držet toho, co je podstatné. Za prvé, vytvoření, vytváření koalice. To znamená, jestli do ní budou zahrnuty všechny velké proevropské strany. V tuto chvíli je to tak, že všech pět velkých eh, proevropských stran se aktivně účastní toho procesu a eh, znovu zdůraznili svoji ochotu účastnice se eh, sestavování vlády, sepisování koaliční smlouvy. To znamená, že budou eh, aktivně vládu podporovat. Nevím, jestli budou všichni, všechny strany ve vládě, to v tuto chvíli říci nemohu. Nicméně návrh koaliční smlouvy nepochybně podpoří všech pět proevropských stran. Pokud jde o setkání G20 v Brisbane, tak samozřejmě musíme chápat, jaký je eh, rozumný důvod ruského postupu, ruských kroků. Já tomu rozumím tak, že eh, jde o geopolitické chápání toho, co se děje, toho, co v tuto chvíli probíhá. Na tom se pravděpodobně všichni můžeme shodnout. Jde o to, aby Rusko mělo Ukrajinu tak říkajíc pod kontrolou, aby e, neumožnilo Ukrajině postoupit dál na cestě k evropské integraci. A samozřejmě, že je do toho zapojeno i mnoho dalších emocionálních, racionálních úvah a e, vnímání, pocitů. To znamená, že e, pokud chceme stabilizovat oblast Doněcku a Lugansku, tak Potřebujeme především to, eh, aby byly přijaty jasné kroky, na kterých jsme se shodli v Minsku. To znamená, eh, že se musíme shodnout na té eh, linii, frontové linii, musí být staženy jednotky a musíme se snažit nejprve omezit a následně úplně odstranit porušování příměří. Pokud eh, to, ta střelba bude pokračovat, tak je těžké hovořit o nějakém trvalém řešení. A pokud bude docházet k takovým krokům, jako byly ty takzvané volby 2. listopadu, to znamená, že musíme tu situaci napravit, protože v tuto chvíli to správné není. Ale ještě jednou bych rád řekl, že tady neočekávám pozitivní kroky. Myslím si, že ten proces bude velmi obtížný, pokud jde o další deeskalaci a proto potřebujeme i nadále podporu a pomoc ze strany Evropské unie. Pokud jde o Evropskou, nebo misi Evropské unie, a její pomoc při reformách našeho eh, občanského sektoru, naší občanské společnosti, tak eh, zaprvé jde o to, aby to, eh, čeho jsme dosáhli, nebo čeho jste dosáhli v nových členských státech Evropské unie, a nám bylo jakousi inspirací. Jde o to, abychom se připravili na koncept transformace politického života, systému soudnictví, abychom se zaměřili také na klíčové prvky eh, té občanské společnosti občan, eh, občanského sektoru a následně musíme všechny tyto důležité prvky implementovat a musíme si uvědomit, jaké problémy budou s tou, s tou implementací pravděpodobně zpěty. To znamená, že musíme pokročit eh, v reformách, především v reformách eh, sektoru eh, civilní bezpečnosti. Já si myslím, že to je tedy věc, ve které nám může mi se pomoci. Pokud jde o boj proti korupci a reformu soudnictví, tak v tuto chvíli máme na stole balíček, legislativní balíček zaměřený proti korupci. Parlament ho schválil. A tento legislativní balíček eh, začneme na začátku příštího roku na jaře eh, uskutečňovat, realizovat. To znamená, že vytvoříme to takzvané protikorupční byro. E, je to všechno založeno na takovém konceptu, který je v Evropské unii víceméně normální, to znamená, že budou vytvořeny v celé zemi konkrétní jednotky, konkrétní oddělení a také systém monitorování. Eh, podle mého názoru je to ale tak, že ty skutečné reformy nejsou dány legislativou, ale eh, ty skutečné reformy nastanou až tehdy, eh, když Ukrajinci budou mít pocit, že zkrátka korupce a uplácení ztrácí, eh, na významu ztrácí sílu. Pokud jde o reformu soudnictví, tak eh, k tomu mohu říci, že to je možná ta nejdůležitější kapitola budoucí koaliční smlouvy. Zpracováváme ji na základě standardů nebo eh, přístupů, eh, na kterých jsme se již shodli s Radou Evropy ze spolúčasti Evropské unie a musím říci, že nejdůležitějším zdrojem této reformy je to, aby se na Ukrajině eh, vznikl systém soudů, abychom tedy bojovali proti korupci. Musíme si uvědomit, že právě soudy nefungují na Ukrajině správně, což eh, je ku škodě eh, společnosti a také podnikatelského prostředí. A nyní porušování příměří. Kdo ho porušil? Já si myslím, že tuto otázku bychom si měli položit 20krát nebo 30krát denně. V tuto chvíli funguje e, pozorovatelská mise OMSE, to znamená, že je tam dost lidí, kteří e, mohou situaci monitorovat. Snažíme se tedy e, monitorovat situaci v místě, včetně pozorování na základě bezpilotních letounů. Bohužel některé tyto letouny byly zničeny, budeme v tom ale pokračovat. si jsme tady poskytli obrněná vozidla, tak abychom zvýšili její bezpečnost, bezpečnost pozorovatelů. Pro, podle mě je do budoucna nejdůležitější to, aby ta mise byla v plném složení, to znamená 500 pozorovatelů, kteří budou monitorovat celou oblast. To je jediný způsob, jak eh, zajistit úplné příměří a jak tedy obnovit kontrolu na ukrajinsko-ruské hranici. Pokud jde o tu myšlenku decentralizace, federalizace a tak dále, tady si myslím, že ta odpověď naprosto jasná. Nejde o termíny, nejde o terminologii, jde o podstatu věci. Samozřejmě, že Ukrajina je země, kde se hovoří různými dialekty, kde jsou různé historické zdroje. Nicméně události z nedávné doby eh, Ukrajinu spojily. Ukrajina se semkla jako jeden nástroj tváří v tvář Putinovi a ruská myšlenka federalizace nesouvasí s tím, že bychom zaručovali různost, diverzitu, ale jde o to, že by se eh, tedy ovlivňovaly a rozhodnutí v rámci zahraniční politiky a v důsledku toho bychom neměli mít možnost pokračit na naší cestě směrem k eh, integraci do Evropské unie a nemohli bychom pokračovat v hospodářských reformách a samozřejmě, eh, že by se to dotklo i právního státu. To znamená, že federalizace pro nás není přijatelná. Naše vize tedy hovoří o decentralizaci, a to ne pouze na terminologické úrovni, ale e, v tom smyslu, že regiony, ale také obce a okresy budou mít větší pravomoci, také v hospodářském, v ekonomickém slova smyslu. To znamená, že budou mít více příležitostí, jak jednat a jak eh, tedy naplňovat různé iniciativy. Pokud jde o, eh, o situaci na Krymu a eh, porušování lidská, lidských práv, já jsem se tuto otázku snažil řešit takřka denodenně, protože ta situace je hrozná. Každý týden slyšíme hrůzné zprávy z Krymu, které se týkají mizení lidí, především krymských Tatarů. A po několika dnech jsou jejich těla nalezená v různých oblastech Krymu. To znamená, že lidé tu žijí pod neustálým tlakem, pod neustálým, eh, za neustálého ohrožování a strachu, nejsou schopni eh, naplňovat svá základní práva. To znamená, že podle mého názoru Eh, by právě tato věc měla být jedním z hlavních bodů programu nejen Evropské unie, ale také dalších eh, institucí, ať už je to OBSE nebo Rada Evropy. To znamená, že musíme monitorovat situaci eh, v daném místě a já bych rád řekl jednu věc, kterou berte jako mé osobní poselství. Situace na Krymu se mění. Jeden z mých přátel, který stále ještě žije na Krymu, protože má velmi eh, staré rodiče a není schopen a ochoten eh, Krym opustit. Eh, a tento přítel mi poslal foto se sloganem. Krymské jaro, co přijde dál. To znamená, že my se musíme na tuto situaci zaměřit. Putují sem prostředky eh, z ruského rozpočtu, nicméně eh, krymští Tataři eh, jsou tu ponecháni na pospas. Turistika naprosto zmizela Musíme si uvědomit, že právě cestovní ruch byl pro obyvatele Krymu velmi důležitý, důležitý a nyní už tomu tak není. To znamená, že se musíme o situaci na Krymu eh, postarat, ale zároveň musíme vyslat velmi jasné poselství v tom smyslu, jak se k tomu musíme stavět do budoucna. To znamená, jak máme řešit otázku krymských Tatarů. A já tedy navrhuji, abychom na zasedání AFETu pozvali vůdce krymských Tatarů, tak abychom zajistili přímou komunikaci s nimi. S panem Jamelovem nebo s panem Čuberevem, což jsou uh, lidé, kteří trpěli za doby Sovětského svazu a trpí i nyní v době ruské okupace. Pokud jde o humanitární pomoc, tak to je samozřejmě stěžejní otázka, protože v minulých měsících uh, několika minulých měsících jsme se snažili zorganizovat eh, to, aby se humanitární pomoc dostala do oblasti Doněcku a Lugansku. Snažili jsme se tam tedy dostat konvoje, snažili jsme se zaangažovat, zaangažovat eh, Červený kříž, nicméně v tuto chvíli jsou tam pouze ruské konvoje, eh, které něco přivážejí, my nevíme co. A před týdnem jsme se opět pokusili tam dodat humanitární pomoc, tak aby se dostala k obyvatelům eh, Lugansku a Doněcku. Nicméně teroristé pod, ruskou, pod ruským vlivem, pod ruskou kontrolou nám neumožní, abychom tam dodávali humanitární pomoc, protože se obávají, že by to mohlo změnit smýšlení tamnějších lidí, protože by eh, tito lidé najednou mohli pochopit, kdo se o ně stará, kdo se, komu na nich záleží. To znamená, že já naprosto souhlasím s tím, že musíme poskytnout další humanitární pomoc, a to i v oblastech eh, mimo eh, ta území, která jsou Ruskem okupována, to znamená Doněck a Lugansk. Eh, to znamená, že si myslím, že ta pomoc ze strany Evropské unie je samozřejmě velmi důležitá. Mise Evropské unie funguje poměrně efektivně. Je to tedy mm, pozorovatelská e, mise, která e, má dvě, e, dva, dvě základny a jsou, jsou v ní zastoupeny i někteří zástupci Ruska. Nefunguje úplně dobře a důvod, proč to nefunguje, je jasný, protože Rusové nechtí, aby to fungovalo, aby ta mise mohla dobře monitorovat situaci. protože eh, ta mise zažila mnoho situací, viděla mnoho věcí, eh, včetně eh, toho, že hranice překračovali ozbrojení lidé že tam jezdili také nákladňáky s vojenským vybavením, že tedy jezdili přes hranici. To znamená, že veškeré tyto informace je možno si nalézt na stran- stránkách pozorovatelské mise. Jestli je Minská dohoda stále udržitelná, já si myslím, že ano. Eh, musíme se jí neustále držet, musíme dostat to, tomu, co je v Minské dohodě obsaženo protože jinak by ten eh, konflikt mohl ještě více vzplát a situace by se mohla zhoršit. Samozřejmě, že bychom mohli spekulovat celé hodiny o tom, jestli ta reakce je adekvátní. Jestli k tomu tedy Evropská unie přistupuje realisticky, ale si myslím, že musíme zaujmout realistický a jasný postoj Mm, nejde pouze o sankce, protože se domnívám, že sankce je pouze jedním z možných nástrojů. Byť je to nástroj velmi důležitý, ale myslím si, že by mělo být ve všech kontaktech, ve všech bilaterálních jednání naprosto jasné, že eh, stabilizace je podmínka nutná. Ta podmínka naprosto samozřejmá Nechceme, aby ta situace v Lugansku a Doněcku eh, zůstala eh, zamraženým kontaktem jako Abcházie nebo Podněstří. Eh, pokud jde o to letadlo, tak samozřejmě, že nizozemská delegace se tomu věnovalo. Byli tam i nizozemští vyšetřovatelé a díky mnoha jednáním jsme tedy zajistili to, že je možno eh, vyšetřovat eh, trosky letadla. To by mohlo eh, vyšetřování na pomoci. Samozřejmě, že je to velmi obtížné, protože teroristé se postarali o to, že to letadlo bylo do značné míry zničeno. Nicméně se snažíme o to, aby holandské čtí přátelé eh, mohli vyšetřovat. Snažíme se jim v tom pomoci, protože se domnívám, že je to správné z politického, z morálního hlediska. Myslím si, že je to správné rozhodnutí a doufám, že v posledku se nám podaří získat eh, objektivní, nepředpojatou, realistickou zprávu o této tragické události, ale také o jejich příčinách. Myslím si, že by nám to mělo pomoci a já si myslím, že to je jasná věc. Měli by, mělo by nám to pomoci v tom, aby pachatelé byli povoláni eh, k zodpovědnosti. Eh, a eh, nyní tady eh, k těm dodávkám plynu. Já si myslím, že na tom není nic tajného, je to naprosto jasná věc. Je totiž velmi důležité, abychom tedy mohli v těch jednáních pokročit díky pomoci Evropské unie. unie. Nyní tady jsme schopni nakupovat malé množství plynu za cenu, která je uvedena ve smlouvě a sice po zaplacení zálohy. To znamená, že pokud potřebujeme miliardu eh, kubických metrů, tak je musíme eh, zaplatit. Eh, pokud budeme potřebovat 2 miliony kubíků, tak to také musíme zaplatit. Eh, toto je tedy dohoda, která bude eh, platit do konce března. Není to eh, nová dohoda, je to dohoda, která hovoří o rozumné ceně, je to tedy možnost, jak, se přistoupit, jak přistoupit k této otázce. My tedy věříme ve štokholmskou arbitráž a doufám, že z ní vzejde správné rozhodnutí. Eh, na základě eh, tohoto rozhodnutí musíme vypracovat novou smlouvu, která se bude opírat o férové tržní ceny a zároveň to bude zaručena bezpečnost dodávek, protože je to důležité nejen pro nás, ale je to důležité také pro Evropskou unii, eh, pro naši společnou bezpečnost. Pokud jde o Mistral, tak to si myslím, že je také velmi důležité a říkal jsem to od samého počátku. Eh, myslím si, že tato dodávka odporuje politické logice a také to odporuje Evropskému kodexu chování a k těmto dodávkám eh, by tedy nemělo docházet eh, v tom smyslu, nebo ty dodávky by neměly bezpečnost snižovat, podkopávat, ale naopak by ji měly zvyšovat. To znamená, že do budoucna by naši francouzští kolegové měli najít nějaké nové řešení, nějaké jinak zaměřené řešení týkající se Mistralu, ale neměli by tímto způsobem dodávat, protože v posledku to nezhorší pouze naši bezpečnostní situaci, ale zhorší to situaci, bezpečnostní situaci celé Evropské unie. A to je tedy to eh, základní, co eh, k tomu chci říci. Další věc to ženevské forum. Já jsem se snažil o další jednání v ženevském formátu, protože jsem ho velkým zastáncem. Myslím si, že je potřeba, aby u stolu byly i spojené státy, to znamená, že podle mého názoru je to velmi důležitý nástroj. Rusové nicméně jsou v této otázce velmi zdrženliví, já se na to budu soustředit a budu se tedy snažit o to, aby se to podařilo. A nyní ta myšlenka, eh, ty Eh, týkající se eh, toho, že tedy ve volbách hlasovalo pouze 50 eh, Ukrajinců. Já si myslím, že to je jasná, jasná informace. Po evropských volbách mnoho Ukrajinců říkalo, že tady doufali ve výsledky těchto voleb. Eh, nicméně vypadá to tak, že si byli těmi výsledky voleb tak jistí, že zkrátka zůstali doma. Netýká se to pouze Kyjeva, netýká se to pouze východu nebo jihu Ukrajiny. Týká se to všech oblastí. Je to jasný výsledek. Eh, jasnou většinu získaly strany pro evropsky zaměřené a na tom není možno nic změnit, eh, o tom není pochyb. Já osobně bych se samozřejmě přál vyšší účast eh, při volbách, nicméně se dostáváme, tak říkajíc, na evropský standard, protože eh, voleb do Evropského parlamentu se také, pokud jim účastí méně než 50 eh, lidí. To znamená, že pro nás je to velká výzva, je to úkol v tom smyslu, abychom se postarali o to, aby se ukrajinští občané více angažovali v politickém životě. A nyní, jakým způsobem chceme koncipovat systém evropský, ev, eh, chceme kontakt, Eh, zajišťovat kontakt s evropskými institucemi. Samozřejmě, že eh, na to myslíme, představy jsou různé, nicméně v tuto chvíli máme tedy eh, kancelář pro evropskou integraci, ve které pracuje mnoho lidí, kteří se tedy zabývali dohodou o přidružení a snaží se o to, aby tedy ty kontakty byly živé, abychom měli kontakty s různými evropskými institucemi. A já jsem se snažil vždycky zdůrazňovat to, že evropská integrace není součástí naší zahraniční politiky, ale že je to v podstatě součástí naší vnitřní eh, politiky, že je to vnitř, eh, vnitropolitická záležitost, tak samozřejmě o to můžeme i nadále hovořit, můžeme se na to zeptat i ministra zahraniční a myslím, myslím si, že to není problematická eh, záležitost. Pokud jde o ty Eh, volební, předvolební kampaně placené eh, bohatými lidmi, oligarchy. Já si myslím, že se to objevilo i v ukrajinských médiích. Objevily se snahy přijít těmto obviněním na kloup, nicméně se neobjevil žádný důkaz, který by to potvrzoval. Pokud se podíváte na tu předvolební kampaň, tak to v podstatě bylo uh, byla kampaň televizní, poměrně skromná, to znamená, že e, to v podstatě byla kampaň demokratická, evropská, odpovídající evropským standardům a ty zdroje byly nižší než dřív. Pokud to tady mám nějak schrnout, a doufám, že jsem se vyjádřil ke všem otázkám, ke všem bodům, které jste zmínili. Snažil jsem se samozřejmě určité otázky pospojovat a dovolte mi, abych na závěr ještě jednou vyjádřil svoji vděčnost. Jsem velmi rád, že jsem s vámi dnes mohl hovořit. Děkuji vám z celého srdce za veškerou vaši pomoc. Samozřejmě, že v tuto chvíli je pro nás vaše pomoc velmi důležitá. Pokud jde o situaci na Ukrajině, tak je to tak, že mnoho otázek, které jsou důležité pro Ukrajince, ať už je to evropská integrace, sektorální integrace, implementace dohody o přidružení a další věci, které jsou na našem programu, tak všechny tyto body jsou pro nás důležité a budeme se jim i nadále věnovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše vysvětlení a přeji vám respektive vaší zemi mnoho štěstí a můžete být ujištěn, že nebudeme pouze pozorovat a monitorovat, ale budeme také podporovat demokraticky zvolenou vládu Ukrajiny. Děkuji mnohokrát, že jste se dostavili mezi má. A kolegyně a kolegové, prosím, já tady navrhuji, abychom eh, se věnovali nejdříve bodu, který se týká eh, dohody s Kanadou, protože já bych potom byl rád byl ještě u tiskového vyjádření a také rovněž o eh, hlas, s o Gruzii. Takže nejdříve eh, otevřeme bod s Kanadou a slovo bude mít pan zpravodaj, tedy neopravuje se pan předseda, Charles ten k tomu mít nebude. Kdo se tedy vyjádří k tomuto bodu? Je to dohoda mezi Kanadou a Evropskou unii o předávání a zpracovávání údajů v jmené evidence cestujících. Trying to figure out. Thank you. Ah, you have to go. Okay. Okay, dear colleagues, if we could, uh, please... Kolegové, eh, pokud dovolíte, bychom mohli pokračovat v práci AFETu. Prosím, pokud ještě řešíte něco z předchozího bodu, tak prosím v tichu. A teď se dostáváme k dohodě mezi Kanadou a Ruskou unii o předávání zpracování údajů mene evidence Č- Charles Stanov tu není, takže pan Demesmaker bude hovořit místo něj. Já eh, bych chtěl omluvit pana Tanoka, on se nemohl dostavit z rodinných důvodů, takže já předložím jeho eh, stanovisko. V tomto výboru si často připomínáme hrozbu globálního terorismu, to jak v Evropě, tak i globálně. Například vznik um, ISIS je posledním um, kapitolou tohoto boje. Nezapomínejme, že tři tisíce národních státních příslušníků bojují v Sýrii a v Iráku pod vlajkou ISIS. A v tomto globálním kontextu bychom měli eh, zvažovat eh, dohodu eh, o PNR s Kanadou. Jsem si vědom toho, že existuje určitá opozice vůči této dohodě v rámci parlamentu, ale chtěl bych apelovat na váš pragmatismus. Stávající dohoda z roku 2006 i nadále funguje a ta dohoda, kterou dnes diskutujeme, nabízí lepší přístup, lepší ochranu údajů, omezené, omezené období uchovávání těchto údajů a také další limitující doložky, které zajišťují vyšší přístupová práva pro eh, veřejnost a různá, různé nápravné procesy. Eh, je tu návrh, že by se tento, tato, tento návrh měl dostat, ta dohoda měla dostat k soudnímu dvoru ale to by trvalo velmi dlouhou dobu a tím pádem my bychom měli nižší um, úroveň ochrany než zastávajících dohod. Mám tedy připomenout, že bychom se měli vyslovit k tomuto z hlediska zahraniční politiky a bezpečnosti, což je naše kompetence. A podle těchto kritérií tato dohoda zajišťuje klíčovou spolupráci mezi Evropskou unii a Kanadou, Kanadou a zeměmi eh, je země NATO, která sdílí naše ideály a která je naším spojencem v boji s terorismem a nadnárodním zločinem. A s ohledem na to pan Tanok, jakožto zpravodaj, doporučuje aby tento výbor tuto zprávu schválil a já vám děkuji. Děkuji, pane Demesmaker. Táži se, jestli ještě někdo z kolegů by se chtěl vyjádřit, pan, pan Komačev jako stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat navrhovateli a jeho kolegům za jejich práci. EPP podporuje úsilí o boji s terorismem a nadnárodním zločinem. A myslím si, že dohody o PNR jsou důležitým prvkem v našem eh, arzenálu nástrojů. Neboť i zpracování údajů jména evidence se ukázalo být efektivním nástrojem pro předcházení detekci, vyšetřování a stíhání. A spolupráce v této oblasti je klíčovou součástí dohod s našimi partnery, včetně Kanady je nutno zdůraznit, že je stejná úroveň věnována tedy ochr- i ochraně údajů, aby lidé měli přístup k těm datům a mohli je případně opravit. Také věnujeme pozornost takzvané depersonalizaci nebo anonymizaci těchto eh, údajů. A měli bychom tím eh, zlepšit eh, spolupráci v naší boji s terorismem, mezinárodním zločinem, zajistit Eh, lepší ochranou přenesených údajů. Když máme podobné eh, dohody se Spojenými státy a Austrálií a s Kanadou vlastně od roku 2006, jak zmínili kolegové, Evropský parlament si vyžádal modifikaci, což už se stalo se Spojenými státy a Kanadou. Modifikovaný text byl schválen a již platí a teď bychom měli udělat totéž a dokončit eh, tuto dohodu s Kanadou. Já nikdy nechápu, v čem je ta opozice z výboru, z výboru Libe ze strany některých eh, politických skupin. Dosažení dohody je teď o to naléhavější, že evropští občané cestují na střední východ, východ a e, poté tam e, bojují v řadách teroristických skupin. Teroristé nebudou čekat na to, až revidujeme naše směrnice a další stanoviska. Musíme jednat bezodkladně. A teď ještě další příklad. Před dvěma lety v Bulharsku došlo k teroristickému útoku, útoku v Burgasu a dva lidé z Austrálie a Kanady stáli za tímto útokem. Oni byli původně z, Leban, z Libanonu a bez spolupráce výměny informací bychom neidentifikovali, kdo vůbec za těmi teroristickými útoky stojí. Takže prosím, kolegové, znovu se nad tím zamyslete a abychom skutečně nějakým způsobem podpořili tento návrh. Děkuji vám. Thank you very much, Andrej. I think you're... Děkuji. E, váš, e, váš apel na Libe byl naprosto jasný. Děkuji mnohokrát. My uznáváme komplexnost tohoto problému, kde se jedná o v podstatě konflikt hodno, tedy otázka ochrany státu a evropských občanů a otázka zajištění bezpečnosti na mezinárodní úrovni. A dobře víme, že je to velice citlivá otázka, že jakékoliv rozhodnutí bude rozhodnutím, které vždy bude velice široké a komplexní. Na jedné straně máme tedy eh, věrnost k některým ze základních hodnot Evropské unie, například ochrana eh, individua a jeho svobod, respektování základních práv, což samozřejmě souvisí s otázkou ochrany údajů. A pak zde máme další hodnotu, která je také důležitá, to je bezpečnost. Eh, v této perspektivě si myslím, bychom měli pokročit a měli mít odpovídající dohody s ostatními zeměmi a regiony, jak samozřejmě už nějaké máme. A nyní jde o to tedy, zda samotná Evropská unie a ta ještě nemá dostatečnou legislativu pro ochranu osobních údajů na Evropské unii, kterou by mohla aplikovat právě v těchto dohodách. A proto tady máme nedávná rozhodnutí Evropského soudního drova, který jde opačným směrem. Některé jdou proti těm dohodám. A z tohoto pohledu chápeme, že je momentálně rozumnější, abychom počkali až na to, až bude hotová přesná legislativa v této oblasti, tedy v oblasti ochrany eh, osobních údajů evropských občanů. Samozřejmě důležité to učinit co možná nejrychleji, dopracovat tu legislativu. A potom by bylo vhodné, abychom se vrátili eh, k, těch, k těmto dohodám a zapojili tu, takovouto konkrétní legislativu do těchto dohod. My tedy samozřejmě víme, že třeba mít takovéto dohody, to nekritizujeme, ale my, jde nám skutečně o to, abychom zajištili uchránění základních principů našeho evropského projektu. A není možné, abychom je tady spochybňovali kvůli tomu, že tady existují určitá omezení a určité hrozby. Ne, protože to, kdybychom nechránili naše vlastní údaje, tak bychom vlastně ohrožili naše vlastní hodnoty a sami bychom spochybnili náš základní projekt. Děkuji, pane Asis. A nyní paní Nejc se jménem liberálu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. mluví jménem Mar- Maritě Šáke, která se dnes omlouvá a která je stínovou zpravodajkou v této věci. To znamená, že to, co řeknu, bude v podstatě eh, názor uh, paní Maritě Šáke a není to nutně můj názor. názor. Eh, paní Šáke předložila pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že by Evropský parlament neměl podpořit toto nařízení. Uh, vysvětlila důvody. Eh, myslím si, že je vysvětlila již při předchozích diskuzích, které se týkaly podobné dohody se Spojenými státy nebo Austrálií. Tyto argumenty se týkají pochybnosti o tom, jestli je tu přiměřený právní eh, základ, jestli eh, tady nebude zneužíváno masové, tedy hromadné ukládání dat, potom jde o přiměřenost tohoto nařízení šíře eh, její, jeho účelu, eh, to znamená účel, ke kterému mohou být data schromažďována a konečně tak jde také o otázku, eh, jak to vypadá se soudním dohledem a s možností prověřovat, jestli je všechno v pořádku. Domnívá se, že všechny tyto prvky nejsou dostatečně řešeny Není to dostatečně zaručená bezpečnost, to znamená, že paní Šáke navrhuje, abychom hlasovali ne. Monsieur le Président, euh, Vážený pane předsedo, od roku 2001 do roku 2012 sleduji vývoj v oblasti terorismu a proto si myslím, že je nutné, nezbytně nutné, abychom jednali tak, abychom chránili životy našich občanů, neboť terorismus se rozvíjí nejenom geograficky, ale také technologicky. Rozšiřují se jeho možnosti a my nemůžeme zůstat nečinní tady bylo tady řešeno, že existují právní problémy, že je třeba mít nějaké předbě, nějaká předběžná opatření, to chápu. Ale co učiníme, až dojde k nějakým velkým atentánům? Co řekneme rodinným příslušníkům obětí. Řekněme my musíme nejdříve vše upravit, ošetřit z právního hlediska, dříve než tedy přijmeme odpovídající rozhodnutí. Říkám vám, že nárůst terorismu znamená také to, že narostla mobilita, mobilita a flexibilita teroristických skupin. E, mobilita to znamená, že oni jsou schopni využívat veškerých e, Eh, slabých míst našich zákonech a samozřejmě také využívají to, že existují země, se kterými ještě nemáme žádné dohody. Je pro ně jednodušší procestovat takovou zemí, když ví, že tak, jejich údaje nebudou dále předávány. A proto je pro nás důležité, abychom jednali a řekli si, že chceme mít takovéto dohody s co možná největším počtem zemí. A pak je důležité se zaměřit na flexibilitu teroristů. Totiž pokud bychom měli dohody pouze s některými zeměmi, teroristé jsou i hned eh, schopni se přemístit a přemístit své činnosti eh, na jiné místo. Tam proniknout, proklouznout. Myslím si, že ten návrh je důležitý, nezbytný a vyvážený, neboť my neseme velice eh, jasnou odpovědnost, pokud teroristickým skupinám i nadále budeme umožňovat takovéto průniky, tak poneseme odpovědnost za jejich činnostmi co by členka výboru Libes by členka výboru Libe s ohledem na tu diskuzi, která probíhá ve výboru Libe, já samozřejmě vím, že eh, v souvislosti s, eh, té, s touto dohodou eh, s Kanadou nejsou, nebo jsou některé problémy, které nemáme v dohodě s USA, nicméně jsou to stále otázky týkající se soudržnosti, které musíme řešit. Myslím si, že tady nemůžeme vytvořit precedent a zároveň nevytvořit určité základní prvky, základní rámec v našich vztazích. My nemáme evropské PNR. V tuto chvíli je to trochu zmatečné. Každý, každá země má PNR, s různými zeměmi a myslím si, že teď bude ta situace ještě více zmatečná. Pokud jde o ty argumenty hovořící o terorismu, tak si myslím, že to naše občany moc nepřesvědčí. Já jsem Eh, se včera setkala s mnoha občany eh, v naší zemi já mohu vám říci, že pokud nebudeme brát eh, vážně jejich obavy, pokud nebudeme dodržovat naše zásady týkající se ochrany soukromí, a pokud se tedy nebudeme snažit dostat požadavkům na bezpečnost, tak tady eh, odvedeme medvědí službu Evropě a bezpečnosti našich občanů. To znamená, že podle mého názoru je moudré eh, eh, držet se toho, co navrhl Francis Assis a Maritě Šáke. Myslím si, že bychom tedy měli se spojit s výborem Libe, měli bychom postupovat jednotně a měli bychom se snažit o zásadní změnu. Měli bychom k této otázce přistoupit strategicky. Neměli bychom tady používat eh, sámou techniku. Děkuji. Ah Pokud je skutečně nezbytné pro boj s terorismem, si vyměňovat údaje, tak je to možné také pomocí mnohem jednodušších dohod. Což znamená, že tato dohoda, tak jak je naplánována, neslouží, či primárně neslouží bojem proti terorismu. Proto by bylo možné mít mnohem lepší a jednodušší mechanismy a proto vás velice prosím, abyste to ještě jednou kriticky přehodnotili. Děkuji. která hovoří bez mikrofonu. Dohoda s Gruzií, pan spravo... Já bych navrhoval, abychom eh, debatu o čtyřce a pětce udělali společně. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Ani pan zpravodaj, ani kolegové? Proto můžeme eh, i hned hlasovat, kdo je pro. Hlasujeme o návrhu doporučení eh, na eh, rozhodnutí rady. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajují hlasování. I asked you the floor, you didn't ask for that. Vy jste ale neprosil o řečnickou dobu. Tady prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Drazí kolegové, takže za prvé chci vyjádřit vděčnost stínovým zpravodajům. Byla to opravdová týmová práce, která nám umožnila najít kompromis a před hlasováním si říct toto. Podpořme eh, tuto gruzínskou evropskou volbu. Die Abstimmung ist eröffnet. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist. A nyní je hlasování u konce. Bylo to přijato. 46 hlasů pro, 2 proti a 3 členové se zdrželi. Blahopřeji mnohokrát a také blahopřeji Gruzii. Máme nyní velký mandát a nyní můžeme tedy navrhnout ratifikaci pomocí tohoto mandátu plénu Evropského parlamentu a nyní kdy přicházíme k usnesení, má k tomu někdo něco, není tomu tak? A hlasujeme tedy 33 pro, promiňte, říká pan předseda, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 20 pro, 31 proti zamítnuto, 37 pro, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k 41. pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Pak 43 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Nein. 42 a ještě musíme hlasovat o čísle 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Takže budeme ověřovat 42. Končím hlasování. 23 pro, 28 proti, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37. Oddělené hlasování. Čís, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Mám pocit, že to bylo schváleno. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 23 proti a tudíž schváleno číslo, třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 49 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 54 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 31 pro, 20 proti zamítnuto. 55, 56 pro, proti, 56 pro, proti, zdržel se zamknuto, 58 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 50 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 25 ku 25 zamítnuto. To je možné, abyste ustali ve svém vyjednávání? Jacku to není nic nového. dafür. 76 pro, proti, drželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Až jsme 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, 87. Upravuje se pan předseda pro. Proti. Ověříme. Bylo to poněkud zmatené. Končím hlasování. 35 ku 18, tedy zamítnuto. to. promiňte, říká pan předseda, přijato. 35 pro, 18 proti. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Liberálové si přejí vystoupit ke kompromisu 4, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem pouze provést určitou změnu, nebo spíše opravu, ten odstavec, kde uvádíme Rusko jakožto hlavního aktéra, main actor. Měli byste eh, raději uvést jeden z důležitých aktérů, abychom neuznávali takto explicitně, že Rusko hraje v této věci zásadní strategickou roli. To nechceme uznat jako parlament. Místo hlavního aktéra bychom tam rádi měli důležitého aktéra. Ano, to je smysluplné, je někdo proti? Ne. Takže to takto akceptujeme a e, budeme hlasovat o kompromisu 4 v tomto znění. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Kompromis 4. Byla tam učiněna změna. Místo main actor máme nyní important actor. Myslím se, že zejména Pepa by to měla podpořit. Hlasujeme tedy ještě jednou o kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u 116 kde ji máme 116. Kdo je pro? Jedna, jedna, šest. Jedna, jedna, šest je logicky po jedna, jedna, dva. A jedna, dva, dva. Ano, je to poněkud nepřehledné na tom seznamu. Tedy 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A jsme o 129 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 130 oddělené hlasování, kdo je pro první část, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. sind jetzt Antrag 8. A nyní jsme u návrhu číslo 8, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáctka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtrnáct a patnáct, pro, proti, Ověříme. Končím hlasování. 29 ku 30 byl ku 23, promiňte, byl to schválena, 17 schválena, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 byla třináctka přijata? Ano, takže jsme u 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 28 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, šestku ověříme, kdo je pro. Proti. To je taky otázka účastí. Může pan Mamíky se hlasovat sám za křesťanské demokra- demokraty promiňte. Tímto uzavírám hlasování. 23 pro, 31 proti. Takže jsme udělali chybu. U odstavce 3 jsem udělal chybu, když jsme hlasovali o návrhu 43, když jsme ho zamítli. Pak, jsem, eh, pak bychom bývali měli hlasovat o čísle 44, já jsem to ale neučinil. Já jsem přeskočil rovnou 45, takže vás prosím, abychom doplnili toto hlasování. Kdo je tedy pro návrh 44 pana Auštrevičuje se a tak dále, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. A to též platí pro 45. -ku. Ne, opravuje se Brance teda. Ne, ano, je to 45, takže kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. O sedmice jsme hlasovali, ale kdo chce hlasovat ještě jednou o sedmice, takže kdo je pro či proti, kdo je pro sedm, kdo je proti sedmice, to je schváleno. A máme hlasování unblock, které se týká stanovisek výboru INTA. Souhlasíte s tím, že oni budou hlasovat unblock? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u závěrečného hlasování tedy u elektronického závěrečného hlasování a tímto hlasování zahajuji. Končím hlasování. 49 pro, 3 proti, 4 členové se zdrželi, takže blahopřeji panu zpravodajovi.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 Dear colleagues, the break will last another four or five. ještě pár minut pauzy, než přijde další host. Bon, chers collègues, je vous prie de... Kolegové, takže prosím o znovu zahání zasedání a to bodem 7, což je výměna názoru s Adim, s panem Magalim, který je ředitelem eh, SAE pro severní Afriku, Střední východ a eh, Irák a bude eh, za, nám s námi hovořit tedy za Národní koalici syrských revolučních a opozičních sil. Pane Mingarelli, já vás vítám. Máme tady tedy zástupce komise, který byli jsme svědky toho, že eh, vyslanec eh, pan Mistura podporuje místní příměří. A On popsal tato místní příměří jakožto e, určité zóny, které mohou usnadnit doručení humanitární pomoci a umožňují také získat cený čas. Po dobu, kdy mezinárodní společenství hledá politické řešení e, konfliktu. V konfliktu Syrii. V prvnímu příměří došlo v Alepu, které kontrolovala opozice a revoluční síly a které bylo oblež, obleženo. Ale existuje obavy, že syrský režim může využít tato místní příměří, která jsou samozřejmě stěžení pro místní obu- populaci. V Iráku došlo k velmi významnému vývoji pro politickou stabilitu a integritu, kdy federální vláda Iráku a Kurdistánu dosáhly eh, dohody o, o, o rozpočtových platbách, což je další krok směrem k politické etnické jednotě, což je zásadní pro to, aby Irák se mohl ubránit hrozbě ISIS. A rada z 20. října vyzvala vysokou zástupkyni, aby vytvořila ucelenou strategii pro Syrii, Irák a hrozbu ISIS. A my chceme využít této příležitosti vaší přítomnosti tady u nás k tomu, abychom se bavili o tom, jaké politické přístupy SVČ zvažuje při přípravě diskuze eh, v prosinci o ucelené regionální strategii. Chceme také slyšet více o dopadech posledního vývoje v Syrii a v Iráku, o perspektivách stability v Syrii, v Iráku a v celém regionu. A také chci připojit, že znovu jsme byli svědkem strašných mm, eh, masakrů a nás, násilí, tentokrát tedy proti americkým mm, občanům a proti syrským vojákům. Takže hroz, hrozba ISIS nadále trvá z toho, co jsme viděli, čeho jsme byli svědky. Rada dnes neschválila žádné závěry ani k Syrii, ani k Iráku, ale já vám chci předat slovo na zhruba 15 minut, můžete nás uvést do tématu a pak můžeme eh, debatovat s dalšími postanci. A fetu. Děkuji vám, děkuji za tuto příležitost vyměnit si několik podnětů a námětů k tomu, co může Evropská unie dělat, aby čelila této metle, která sužuje celý střední východ. Jak víte, poslední um, uh, násilnosti, k nímž došlo, jsou skutečně barbarské kroky, eh, barbarské činy a ukazují, do jaké míry je potřeba mobilizovat mezinárodní společenství, abychom tuto hrozbu zvládli. To znamená, především vojenskými prostředky jim zabránit v dalším postupu. Neboť jsou to lidé, kteří již kontrolují zhruba třetinu Iráku a čtvrtinu Syrie. Proto je důležité první řadě zab- zablokovat, zastavit jejich další postup. A to eh, je vojenská záležitost, jde tedy o sformování koalice, kterou sformovali američané, ale jak víte, zahrnuje také 60, celkem 60 států. Tato koalice, která již několik týdnů postupuje a přistupuje, přistupuje k bombardování pozic islámského státu v eh, Syrii, v Iráku a zablokovala jejich postup a v některých místech dokonce je přiměla k ústupu. Z tohoto hlediska lze říci, že první výsledky mezinárodní koalice jsou spíše pozitivní. Je však důležité, jak bylo řečeno, dokonce některými z vás, zajistit, aby tato koalice nebyla vnímána jako koalice pouze západních států, kterou eh, vedou američané, ale jako koalice arabských a eh, muslimských zemí, eh, kterým pomáhají západní státy. Protože samozřejmě to nejlepší, co bychom mohli udělat pro islámský stát, je nechat je využívat tu myšlenku, že tady dochází k nové křížové výpravě. Proto je důležité říci, že se jedná o koalici arabských zemí a zemí eh, tedy eh, o muslimských v širším slova smyslu, která má zastavit postup těchto bar- barbarských sil a že jim pomáhá pouze, ehm, pouze evropské a americké síly. Samozřejmě, že ve Američanů stěží bychom je mohli zastavit, ale ty první výsledky jsou spíše slibné a pozitivní. Nicméně vojenští experti, mezi které já se nepočítám, říkají, že nestačí pouze bombardování, je potřeba nasadit eh, vojáky i eh, přímo na zemi, to znamená irácká armáda, obnovená irácká armáda. V Syrii zatím hledáme, ale alespoň v, v eh, Iráku tak tam američané s podporou několika dalších aktérů se snaží transformovat šítské milice, eh, které tedy nasadil bývalý eh, premiér Maliki a eh, jde o to, aby byli schopni zatlačit a postupně vykořenit zcela ISIL. Vojenský zásah je tedy nezbytný, ale nestačí. K tomu se čítá s tím také politická, humanitární, protiteroristická dimenze a také sociální a ekonomická. V tomto boji s ISIL se snažíme nastartovat v Evropské unii strategii proti těm takzvaným eh, foreign fighters, čili těm zahraničním bojovníkům, kteří odchází do Sýrie a rekrutují, jsou pak tedy rekrutováni ISILem. V tomto musíme spolupracovat s Tureckem, protože tito bojovníci vstoupili do Iráku a do Sýrie přes Turecko. A již teď máme celou řadu různých aktivit, které rozvíjíme s tureckými orgány, aby se zastavil přísun těchto cizích bojovníků ze zemí Evropské unie. Jak také nezbytné posílit eh, spolupráci boji s terorismem a kontroly hranic. Pokud jde o kontrolu hranic, tak Evropská unie spolu s tureckými orgány se snaží zasahovat zejména na regionálních letištích na, v Turecku ve snaze o vytvoření jisté bariéry mezi Tureckem a Syrií. Tolik tedy několik aktivit, na kterých se pracuje. Co je klíčové, je však řešit eh, problém u samotného zdroje, to, co umožnilo islámskému státu vzniknout a za tímto účelem pak provádět kroky v Syrii a v Iráku. V Iráku je potřeba přesvědčit nového premiéra Alabadžiho aby vedl politiku inkluzivní, která zapojí všechny sunity, šity i kurdy a která se postará o to, aby rozdělení celkového bohatství země bylo i ve prospěch Kurdů a sunitů, protože, jak víte, jestliže eh, většina sunitů se připojila k islámskému státu, tak je to z důvodu eh, sektářské politiky, za kterou stál původní premiér Maliky, který se snažil až skandálním způsobem prosazovat šíty, což vedlo k frustraci sunitů a kurdů a přimělo to část eh, sunitu k tomu, že se připojili do řad islámského státu. Proto je nezbytné, aby i sunité se podíleli na výkonu moci. A pak je tu celá řada problémů, to znamená regionální vláda Kurdistánu, kdy bývalý premiér Maliki nechal tyto eh, věci eh, tak, tak říkajíc vyhnívat, místo aby je řešil. Eh, víte, že je tu ten zákon například o, o ropě, který nikdy nebyl dotažen. Dále jednání o takzvaných sporných regionech mezi federálním státem a Kurdistánem v, v okolí Kirkuku a je tudíž proto nezbytné, aby se premiér postavil těmto věcem čelem, tak aby kurdská, sunická a šítská, šítské společenství spolužili eh, v, v eh, přátelsky v rámci Iráku. Jinak, jak víte, tak stát již je do značné míry eh, narušen a stačí málo k tomu, aby došlo k úplnému rozbití či rozpuštění iráckého státu s eh, dopady, které si dovedete představit. Další věc k Iráku. Musíme pomoci Iráku v ekonomické transformaci, to znamená, máme tu dohodu o eh, spolupráci, hospodářské spolupráci v rámci této dohody se budeme snažit rozvíjet dialog a sdílet zkušenosti v oblasti lidských práv, dobré zprávy, právního řádu, rozvoje obchodních a investičních vztahů a dále bychom si přáli v oblasti energetiky rozvíjet eh, různé aktivity spolupráce a další eh, aktivity spolupráce s iránskými orgány. Takže tolik stručně. My se je snažíme přesvědčit Iráčany, aby byli trošku příznivější, pokud tedy ostatní, pokud jde o přijímání uprchlíků, víme, že je 1,5 milionu eh, uprchlíků ze Syrie v Iráku a bohužel bagdátské orgány eh, zatím nemají příliš, eh, příliš nedbají na tyto, na tyto uprchlíky. Takže měli bychom Iráčanům říkat, že osoby, které jsou eh, buď vysídlené v rámci jedné země, nebo eh, které, kteří jsou uprchlíci, tak je důležité ve spolupráci s OSN zajistit, aby tito lidé přežili eh, zimu v nepříliš svízelných podmínkách. V Syrii je to složitější, protože i nadále máme za to, že Asadův režim nemůže být naším partnerem. Kdo tedy zbývá? Je tu takzvaná umírněná opozice. Těm bychom měli pomoci, aby se politicky konsolidovali a měli bychom je posílit i vojensky. Jak však je známo, a to tím nikoho neurazím, když to řeknu, tato opozice je dosti slabá, je roztříštěná, těžko se jim daří vytvářet společnou platformu a jejich eh, velení zatím má značné nedostatky. Je proto potřeba této umírněné eh, opozici pomoci, aby se posílila, jenže nesmíme si dělat příliš velké iluze. A musíme hledat i další řešení, další alternativy. Stefande, eh, Mistura někte, o některých, eh, některé z nich načrtl, měli bych, mohli bychom přesvědčit v režim, aby došlo k vyřešení situace kolem Alepu, aby se ulehčilo utrpení populace, které je obrovské už tři a půl roku a taky by mohlo vzniknout určité klima důvěry a tím by mohly vzniknout ještě další zajímavé, zajímavé politické podněty. Jaké, jaké podmínky jsou nezbytné k tomu, aby se mohlo začít politicky jednat? Poselhání eh, Ženevy, druhého kola jednání Ženevy Ženevě před rokem. To jsou otázky, které si musíme položit, ale já neříkám, že mám na ně odpovědi. To, takové odpovědi nejsou na mě. Budeme nadále trvat na předběžných podmínkách, jako třeba odchod Asada od samého začátku eh, transformace. Nebylo by dobré, kdyby se všichni sešli kolem stolu? Zejména ti díky nimž se Asad udržel u moci, to znamená Iránci a Rusové. To jsou všechno otázky, které bychom si měli klást a které bychom měli rozhodnout na politické úrovni. Protože bez obnovení politického procesu si stěží můžeme představit, že by v příštích eh, měsících byl, bylo zaraženo, zastaveno to krveprolití, ta jatka, eh, které, k jejich jsme byli v Syrii svědky. A nezapomínejme, nezapomínejme i na sousední země Libanon a Jordánsko, které jsou výrazně oslabeny syrskou krizí. To je případ zejména Libanonu, kde je přes milion uprchlíků, dochází tam k politické krizi. My se snažíme jim pomáhat humanitární pomocí a spoluprácí, posilovat jejich eh, schopnost v oblasti základních služeb na poli zdravotnictví a vzdělávání. Také Jordánci si zaslouží veškerou naši pomoc a pozornost. Tolik eh, v této čtvrthodině stručný eh, úvod do té problematiky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše úvodní slova. A nyní dám slovo Michela Lomary za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. A já chci požádat pana Mangereliho, aby nám dá, eh, sdělil svůj pohled na Eh, některé interference, ať už tajné nebo otevřené ze strany i Iránu a také některých dalších zemí Golfského zálivu. Nyní Richard Howitt, prosím. Děkuji a děkuji také panu Mingarelimu za to, že mezi nás přišel. Děkuji. Děkuji vám ještě jednou za veškeré informace. První otázka zní. Velmi pečlivě jsem naslouchal vaší analýze eh, a mnoho myšlenek sdílíme, nicméně bych chtěl slyšet eh, něco konkrétnějšího o roli Evropské unie v této koalici. V čem je naše eh, specifická role, naše přidaná hodnota? Já si myslím, že bychom neměli pouze hovořit o tom, že jsme důležití, ale měli bychom jako Evropská unie přemýšlet o tom, v e, čem jsme specifičtí a měli bychom o tom hovořit konkrétněji. Jsou to určité citlivé body, pokud jde o roli členských států e, v v oblasti e, bezpečnosti a příslušné pomoci. Já Eh, si tedy myslím, že vy jste eh, ve své prezentaci zmínil eh, to, že tedy důležité, důležitá je pomoc těm v mí, na místě boji proti islámskému státu a já se tedy ptám, jakým způsobem tedy bychom mohli jako Evropská unie konkrétně pomoci, abychom pomohli bojovat proti islámskému státu. Byla řeč o dohodě mezi bagdátskou vládou a úřady v Emelu, pokud jde o příjmy z eh, prodeje ropy. Před několika týdny se velmi intenzivně hovořilo o separatistickém hnutí v eh, severní části Iráku, v Kurdistánu. Mě by zajímalo, jestli ta, eh, tato dohoda týkající se příjmu z ropy bude mít nějaký význam, pokud jde o federální povahu Iráku jako země. Samozřejmě, že tu jsou snahy vytvořit samostatný Kurdistán Kurdistán, to znamená, že já bych byl velmi rád, kdybyste se k tomu vyjádřil. A konečně poslední bod. Samozřejmě, že v Evropě a konkrétně v tomto parlamentu se velmi intenzivně diskutuje o e, roli Turecka, to znamená, do jaké míry Turecko pomáhá v boji proti islámskému státu. Vy jste hovořil o otázce zahraničních bojovníků, o e, těchto věcech, to znamená, že já bych se vás chtěl zeptat, jestli byste mohl říci něco konkrétního o tom, jak Turecko může se sehrál podstatnou a důvěryhodnou rolu, roli v budoucnosti. Někteří stále ještě hovoří o, e, o, o Eh, nutné míře spolupráce s Asadem, pokud jde o boje proti islámskému státu. Já se domnívám, že prezident eh, al-Assad je eh, válečný zločinec a že bychom se tady měli v tom, že bychom tady v tomto ohledu měli být velmi obezřetní, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak proti němu bojovat. Samozřejmě, že jsou to lidé, kteří mají opačný názor, ale měli bychom se tedy zaměřit na to, jak s Asádem spolupracovat. Já jsem svůj názor na tuto věc řekl naprosto jasně. Děkuji. Děkuji vám, pane Hovite, a nyní tedy předám eh, slovo panu Demesmákerovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu Mingarelimu za briefing, který jsme obdrželi 15 minut. Je samozřejmě extrémně krátká doba pro tak komplexní problematiku, pro tak složitý konflikt. Čím déle tento konflikt trvá, tím více se podobá vosímu hnízdu, ale rozhodně je to skutečně mimořádně komplexní záležitost a je třeba mít komplexní strategii. A čím dříve tato strategie bude, tím lépe. Letecké útoky mají za cíl samozřejmě zejména cíle islámského státu v kurdském regionu a také svobodná, respektive svobodná syrská armáda prosí také o to, aby se útočilo na Asadovy pozice. Momentálně nikdo neví, jak situace přesně vypadá. Říká se, ano, by bylo vhodné hledat spojence a partnery v Sýrii, ale já si myslím, že je to skutečný problém momentálně, protože nikdo vlastně neví, kolik těchto původních syrských rebelů je dnes vůbec ještě aktivních a v jakých situacích se nachází tato uskupení, proti komu vlastně bojují momentálně, proti Asadovi, proti islámskému státu a do jaké míry je vůbec ještě můžeme pokládat za umírněné. E, nestali se oni sami mezi tímiž válečnými zločinci. To dnes vůbec nikdo neví. Mám celou řadu otázek. Kurdové jsme zde před několika týdny vyslechli, oni nás prosí o posily, o zbroje a to je samozřejmě velice ožehové, zejména s ohledem na naše vztahy s Tureckem. Co si myslíte o jejich žádosti? A nyní k otázce, o které se právě hovořilo, k otázce té jisté eh, možné koalice s Asadovou vládou. Řekl jste, že tady by pravděpodobně mohlo sehrát svou roli Rusko, ale jakou roli podle vás Rusko sehraje či další mocnosti v tomto konfliktu? pokud jde o to nalézt nějaké východisko, nějaké řešení. Již se o tom aktivně diskutuje a jak hodnotíte riziko toho, že tento konflikt by mohl přeskočit i do Káhyry a postihnout i zbytek Egypta. A a co uděláme proti financování islámského státu? Mají tak rychlé úspěchy právě proto, protože byli financováni, byli aktivně financováni mimo jiné například z toho, že provozují ilegální obchod s ropou. Co se může učinit proti tomu, abychom Eh, abychom zastavili ten zdroj příjmů této organizace. Děkuji. Děkuji panu Demesmakerovi a nyní dostane slovo paní Nejc. Eh, máme ještě 30-40 minut maximálně, to znamená, že vás prosím o maximálně 3-minutové eh, vstupy, protože mám stále ještě na seznamu 11 poslanců, kteří chtějí hovořit poděkovat panu Mingarelimu za jeho uh, úvodní slova. Co si myslí o uh, tom, jak se na, dívají na situaci někteří uh, opoziční představitelé z Iránu, kteří ří, říkají, že v podstatě v současné době Asadův režim je naprosto v rukou Iránců. Že bez iránského vlivu, bez iránských peněz, bez iránských vojáků bez iránského vojenského velení by ten režim již ani neexistoval. A tito představitelé iránské opozice ještě dodávají poněkud eh, hrozivou interpretaci, že podle jejich podezření je možné, že někteří představitele západu přivírají na tesarem oči to znamená, oni eh, já nevěřím tedy v tuto hypotézu, protože to mi přijde až příliš cynické. Ale jak se díváte na reálnou či předpok- reálný či předpokládaný vliv Iránu na Asadův režim? A tím pádem i na situaci v Sýrii jako takové, i ve vztahu k Hezbaláhu eh, v Libanonu.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 Nyní paní Barbara Lochbühler. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji panu Min Garelivu za aktuální informace. Na uh, politické skupině zelených jsme minulý týden měli výměnu názoru se syr, syrskou občanskou společností a s umírněnými silami. A oni říkali, že evropská strategie v boji proti islámskému státu, eh, podle toho, jak oni to vnímání, se snaží soustředit na boji proti islámského státu v Iráku, ale nesoustředí se na zločiny, ke kterým dochází v Sýrii, respektive o nich ani neuvažuje a nekomunikuje je. A to se týká také zločinů Asad, Asadova režimu. A já si myslím, že oni proto své vnímání předložili velmi dobré argumenty. Já se tedy ptám, jste si skutečně jistí, že nasloucháte hlasům eh, umírněným silám a občanské společnosti ze Sýrie a jste si jistí toho, že dobře zapojujete a zohledňujete, zohledňujete při vašem dalším vyvíjení evropské strategie. Předseda, děkuji mnohokrát paní Lochpilerové a nyní budem slovo paní Ana Gomeš. Děkuji. Děkuji, pane Mingarali, za to, co jste řekl. Nejprve mi dovolte, abych vyjádřila svoji lítost nad tím, že eh, jsme s touto situací zas a znova eh, konfrontováni a že členské státy tedy nemohou zorganizovat koordinovanou misi tak, abychom eh, mohli tomuto ohrožení čelit za spolupráce tedy s našimi partnery v celosvětovém měřítku. Já si myslím, že to eh, do, dobře eh, zobrazuje situaci v Evropě a že bychom se měli stydět, především naše vlády by se měly stydět. Já bych eh, se tedy chtěli, chtěla zeptat, jestli podporujete kroky pana Mastury. Já si myslím, že měl dobrou ruku, alespoň je to můj názor. Já si myslím, že Eh, před dvěma lety, když jsem byla na eh, hranici se Sýrií blízko Alepa, tak jsme mm, tak jsme tady měli rotační systém, dva muži se střídali. Já si myslím, že to je eh, tedy velká škoda, že Evropská unie tedy podporuje pomo- po- poskytuje pomoc takovýmto způsobem, že tedy se tímto způsobem přistupuje eh, k těm krokům, o kterých, o kterých jste hovořil. Pokud jde o Irák, tak já samozřejmě souhlasím se vším, co jste řekl ve svém eh, komplexním, vyčerpávajícím eh, projevu, ale já se eh, ptám, jestli i nadále tedy nejsme schopni se mobilizovat, nejsme schopni zorganizovat jednání a tak dále. Já si myslím, že pokud to bude takto pokračovat, není to vaše vina, ale myslím si, že je to katastrofa. A doufám, že tady za nové vysoké představitelky se podaří dosáhnout rychlé změny, protože eh, chceme skutečnou změnu, chceme, aby to eh, bylo jiné. Pokud jde o Irán, tak samozřejmě, že Irán je důležitým hráčem v této oblasti a někteří se domnívají, že právě Irán by eh, tedy společně s námi mohl mít společný zájem na boji proti Eh, sunnickým salafistům, proti extrémistům, proti teroristům, eh, kteří organizují, organizují islámský stát. To znamená, že se ptám, jestli eh, jste se snažili navázat nějaké kontakty, tak abychom našli určité synergické efekty a abychom tedy bránili Iránu v tom, aby podporoval Al-Asada. Někteří lidé říkají, že by se to tak mohlo stát. A konečně ta eh, hlavní otázka, mm, o které je potřeba hovořit, to je Libie, protože je k nám blíž a islamský stát už v Libie, v Libii operuje, eh, dochází tam ke stíňa, stí, eh, stíňání lidí. Já si myslím, že to je další selhání Evropské unie. Nemůžeme ukazovat prstem na nikoho jiného. Bernard Leon dělá, co je v jeho silách. Já si myslím, že to je člověk velmi schopný a já si myslím, že bychom mu měli být nápomocní, že bychom ho měli podporovat. Nicméně ta situace je hrozná. Musíme si uvědomit, že tu působí i zahraniční bojovníci. To znamená, že se musíme, eh, musíme si položit otázku, co uděláme. Jestli eh, tedy Eh, se budeme zaměřovat na to, abychom tedy zachránili život několika lidem bez středomoří. Já si myslím, že musíme zřešit tu situaci eh, v Libii jako, celku eh, a jako celek a zároveň musíme projevit svoji solidaritu s libijským lidem. Děkuji, děkuji paní Gomez. A nyní tedy předám slovo panu Jurkovi, prosím. Děkuji vám. Chtěl bych vám položit otázku na téma situaci křesťanských společenství, protože od tomto společenství jste zatím nehovořil. My se ří, vycházíme z informací z médií, eh, která hovoří o eh, právě růz, násilnostech proti křesťanům. O tom jsme slyšeli dříve, ale i tak nadále nám leží na srdci eh, toto zranitelné společenství. Máte nějaké konkrétní informace Eh, jakým způsobem posuzovat bezpečnostní situaci tohoto společenství a jak lépe je chránit. Proto bych rád obdržel od vás nějaké další informace. Děkuji. Děkuji, kolego Jurku. A nyní kolega Austrevic Thank you indeed for Děkuji, <clears throat> pane Mingarele, děkuji za to, že jste přišel a že jste nám tady informoval eh, o tom, co děláte, že tedy vaše oddělení eh, nespí eh, a že nespalo v minulých měsících, týdnech. Mám několik otázek. Za prvé, Izrael, to je země, která tu nebyla zmíněna. Příliv zahraničních bojovníků a e, nelegální finanční prostředky, e, vztahy s dalšími zeměmi, ať už je to Jordánsko, Libanon nebo Egypt. Já se ptám, jak to změnilo dialog mezi Evropskou unii a Izraelem v oblasti bezpečnosti, protože Izrael je jediná demokratická země v tomto regionu. E, má své vlastní obavy, o, pokud jde o bezpečnost a byl bych tedy rád, kdybyste se mohl vyjádřit eh, ke vztahům, k dialogu mezi Izraelem a Evropskou unii tváří v tvář změněné situaci v tomto regionu. Druhá věc. Země Perského zálivu mají poměrně hm, eh, dobré finanční situace, mají rozsáhlé rozpočty mohou tedy eh, financovat eh, rozsáhlé operace v oblasti bezpečnosti a tak dále. To znamená, že se vás ptám, do jaké míry tady zaznamenáváte ochotu tak těchto zemí spolupracovat s Evropskou unii při boji eh, nebo při naplňování těch velkých úkolů v oblasti bezpečnosti. Ptám se, jestli tady jsou nějaké hmatatelné výsledky naší spolupráce, výměny informací, jestli se skutečně snaží spolupracovat a zlepšit situaci, jestli se naše vzájemné vztahy zlepšují. Ptám se, jestli eh, mají alespoň nějaký politický zájem na tom, aby se tak stalo. Děkuji. Děkuji Petros si a nyní tedy dostane slovo paní Sevalos. Prosím. Tak så mycket, herr Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se dosvěděla více o humanitární pomoci. Došlo tam k nějaké změně, k nějakému zlepšení? tak, aby humanitární pomoc konečně se dostala až tam, kde ji potřebují. Vy jste to v podstatě nezmínil. Nezmínil jste ani to, že zase tedy humanitární pomoc dostává do sousedních zemí. A co se týče prevence, co si představujete jako prevenci? Pokud chceme oslabit islámský stát, tak je třeba, aby jaksi vyschl jeho pramen, kde rekrutuje své nové členy. Tento pramen. Podporují, islámský stát podporují další země z tohoto regionu, ale Viděli jsme, že i například rodiny odchází do Syrie, do Iráku. Jak je tedy možné zabránit tomu, aby si li, mladí lidé mysleli, že islámský stát pro ně představuje budoucnost. Pak jste také hovořil o opozici, o, o syrské národní koalici. Ne. Tato koalice doposud byla naším běžným partnerem pro rozhovor. Je tomu tak i nadále. Zůstali tedy naším partnerem navzdory všem problémům a komplikacím, ke kterým došlo. Pak jste uvedl, že že i v Iráku se věci dostaly do pohybu. My jsme na to čekali velmi dlouho, ale chci se zeptat na toto. Myslíte si, že Irák i nadále obstojí, anebo se rozpadne a do budouc- budoucnu budeme mít místo jednoho Iráku tři různé země? Děkuji. Thank you very much, Děkuji vám. A nyní má slovo kolega Kan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za informace, které jsme dnes obdrželi. Mám otázku týkající se Iráku a ISIS. Zmínil jste, že američané školí iráckou armádu. A neškolili oni už náhodou armádu iráckou dříve a stálo to asi 25 miliard? A proč soudíte, že tentokrát to bude lepší nebo už budou úspěšnější? Ještě druhá otázka. Pokud vím, tak kurdové uskuteční referendum. Jaké dopady to bude mít na strany v, v Iráku? A ve vztahu k ISIS vítám účast arabských zemí na boji proti ISIS. To je velmi důležité, že jsou v čele tohoto boje. Ve vztahu k Asadovi v Syrii Domnívám se, že problém ISIS přímo souvisí s Asádem. Jedině prostřednictvím tedy Asáda eh, vůbec ISIS vznikla. Jsem znepokojen těmi třemi tisíci evropskými státními příslušníky, kteří se připojili k ISIS. Jak můžeme z, předcházet eh, tomu, aby k tomu docházelo? Oni využívají sociální média Jaké kroky jste přijali k tomu, abyste zabránili rekrutování těchto lidí? A jak, do jaké míry pomáháme také rodičům, kteří často cítí zmatení a nevědí, jak to řešit? Do, do, dochází k nějakému koordinovanému úsilí i e, v tomto směru? Děkuji. A poslední řečník na seznamu je pan Nart. Sýrie, Irak. Děkuji mnohokrát. Sýrie a Irák měly společnosti, které byly nej, modernější, nejpokrokovější v soužití se Západem. Byly to příklady na Blízkém výbodě, východě a nyní se staly jakýmsi střediskem netolerantnosti. Tyto společnosti měly střední vrstvy alevitické, křesťanské, islámské a tak dále a další. A tyto společnosti nyní se naprosto propadly do zoufalství, což je bohužel uh, je fenomen, který neustále pokračuje, platí to jak pro Irák, tak pro Sýrii. Vy jste hovořil o nové vládě v Iráku a řekli jste něco, co je správné, a totiž, že tato nová vláda nedělá vůbec nic pro uprchlíky. Tito uprchlíci jsou sunité nebo křesťané, ale málo z nich jsou šíité, ale těchto málo šítských uprchlíků pomoc dostává. Tedy z reálného letiska se vlastně ve vládě nic nestalo, je stejně sektářská jako vláda bývalého premiéra Malikyho. Sektářská vláda ale nemůže učinit nic zásadního, aby situaci změnila. Proto se ptám, co dělá Evropská unie v této věci. Protože tato nová vláda se nechová jako irácká vláda, ale chová, chová se jako šítská vláda. A nyní k situaci v Sýrii. My jsme v Sýrii dopustili, aby byly naděje velmi roztříštěné opozice zničeny. Svobodná syrská armáda v podstatě již nevidí žádnou alternativu, nemá nic v rukou. Ale Asadův režim je nepřijatelný, je to režim zločinný. A já se ptám, do jaké míry činí Evropská unie něco pro to, aby eh, podpořila nějakou skutečnou alternativu, tedy ne alternativu islámskou, nějakou skutečnou alternativu, která by byla vhodná pro velmi pokrokovou syrskou společnost. A nyní Ture, Turecko, to je hlavním aktérem v regionu, a Irán, ať se nám to líbí či ne, je to mocnost. Musíme s Iránem počítat a musíme také počítat s Tureckem. A já se ptám, jak se zachováme vůči Turecku, jaký postoj zaujmeme, jaké možné dohody by mohly existovat. Vím, že je to téma velice komplexní na z důvodu velmi rozporuplné situace, a protože Irán podporuje Asadův režim a Je to přes co navzdory všemu skutečnost, na kterou nesmíme zapomínat a já se tedy ptám, co učiníme s těmito zeměmi, jaký postoj k ním zaujmeme. Myslím, že tím jsme vyhověli všem žádostem o slovo ze strany poslanců. A teď dám slovo panu Mangarelimu, aby se pokusil vyjádřit se k většině otázek, které byly položeny. Pak máme, máme ještě 15-20 minut, takže máte dost pohodlný čas e, odpovědi. Děkuji za tyto velmi podnětné dotazy. Paní Alia Marie se ptá, jak se chová Irán a státy Perského zálivu v této, e, v této celé záležitosti. U Iránu je to poměrně jasné. Pokud je o Sýrii, tak ta bezvýhradně e, tak tam bezvýhradně tedy podporují jeho Asadův režim. Bez iránské podpory by skutečně Asad v Damašku již u moci nebyl. Hrají klíčovou roli zejména pokud jde o vojenské velení. Protože eh, v tomto velení tak to z, doznačné míry se stává z revolučních eh, gard a dalších členů. Takže bez eh, podpory Iránu a, a do v menší míře Hezbalahu by bylo rozložení sil úplně jiné v Syrii. Takže oni si jasně vybrali eh, tedy svůj tábor, tak říkajíc. Pokud jde o země Perského zálivu a Syrii, tam je situace méně jasná, protože jestliže islámský stát a další extremistické skupiny, třeba Fronta al-Nusra, jsou tak silné, tak ze začátku by jim bylo pomoženo zvenku. Odkud eh, přišla tato pomoc? Je asi pravděpodobné, že část této pomoci přišla ze Středního východu. Je to dost pravděpodobné. Ne úplně nutně, ale je možné, že ty takzvané charity a další a dodání některých zbraní lidem, kteří nyní jsou, v to, jsou tedy ve frontě al Nostra, že tam se dostali. Nyní se dos, cítí ohroženy tyto, stá, vlastní, tyto státy, protože najednou jsou cílem Daeše, islámského státu, a proto se připojili k mezinárodní koalici, aby se pokusili zničit islámský stát nebo ho dostat aspoň pod kontrolu. Je pravděpodobné, že na začátku některé z nich dodávaly zbraně a příliš eh, se nestarali o konečné příjemce těchto zbraní. Teď si uvědomují, že Daesh je hrozbou i pro ně a proto spolupracují s mezinárodním společenstvím v rámci koalice a snaží se ji zničit. Snaží se tedy eh, je dáš zničit. Pane Howitt, eh, je určitá role eh, členských států a Evropské unie samotné. Je osm členských států, které buď se přímo účastní letu, nebo k tomu dodávají nějaké, nějaký vojenský materiál. Pokud jde o nás, jakožto Evropskou unii, tak my můžeme dávat politickou podporu, aby se koalice konsolidovala, také tím, že eh, navštěvujeme ty sousední státy a vysvětlujeme, eh, že ten boj koalice je zároveň jejich vlastním bojem a že je v jejich zájmu, aby se účastnili, aby byli solidární, protože jinak expanze islámského státu a skupiny, jako je Fronta al-Nusra, se je bude přímo týkat v nepříliš vzdálené budoucnosti. Takže naše role je role politická, pracovat v zájmu toho, abychom konsolidovali opozici prostřednictvím přesvědčování regionálních aktérů, tak aby byli kompaktní a koherentní v rámci koalice. A členské státy potom sami intervenují svým vlastním způsobem teď jde o to, jestli pokud jde o tu dohodu mezi Bagdádem a Erbilem, tak tam je jasné, že kurdové mají v konečném eh, důsledku jako cíl nezávislý stát. Ovšem naší roli je připomínat, že aspoň prozatím je důležité zachovat jednotný Irák, udělat vše pro to, aby se zachovala územní celistvost eh, a nenarušitelnost Iráku a aby bylo Kurdům jasné, že můž, mohou mít značnou autonomii v rámci iráckého státu a budou tak přitom ochráněny jejich zájmy s tím, že rozdělení bohatství v tom federálním státu bude mít prospěch jak pro Kurdy, tak pro ostatní. Samozřejmě, že jsem dalek toho se domnívat, že to bude nutně stavit, stačit k tomu, aby Kurdistán zůstal příštích 20 let součástí Iráku ale pro krátkodobé a střednědobé období aspoň tohle je bitva, kterou bychom měli vést. Pokud jde o roli Turecka, ta byla již dlouho dvojznačná. Pak se trošku vyvinula. Ještě před několika lety Turci nechávali volný průchod eh, těm zahraničním bojovníkům a eh, nyní už spolupracují, protože se začínají domnívat, že může být islámský stát hrozbou i pro ně takže se snaží lépe spolupracovat při ostraze, ostraze hranic a zvládání cizích bojovníků. Kurdové s námi také spolupracují, a tak, aby se snažili přiškrtit zdroje financování islámského státu, a to zejména prostřednictvím nelegálního obchodu s e, ropnými produkty. Takže tam se to vyvíjí eh, pozitivně, o tom není pochyb. Pane Demesmeker, vy říkáte, že musíme pomoci Kurdům, jistě. Musíme pomoci Kurdům v Iráku, zejména, především, protože v Iráku Kurdové e, také poskytují přístřeší mnoha e, uprchlíkům a dělají to opravdu srdečně. Já jsem byl v Erbilu a viděl jsem to, Viděl jsem, že regionální zpráva se mobilizuje, aby se snažila těmto lidem pomoci. Musíme jim pomoci čelit humanitární eh, katastrofě, před kterou stojí. A je potřeba také pomoci kurdským, ehm, tedy syrským kurdům, protože víte, co se stalo v Kobani. Takže měli bychom pomoci i syrským kurdům eh, v případech, kdy jsou ohroženi masakrem. S vědomím, že je to trošku složité vzhledem k situaci Kurdů v Turecku, protože eh, KKP je nadále považována za teroristické hnutí, ale přesto jsme podporovali dialog mezi vládou er- Erdoganovou, eh, která zahájila tento dialog před několika lety s Kurdy. A přejeme si, aby antagonismus mezi Ankarou a Kurdy se vyřešil formou dialogu. Paní Nejc, odpověděl jsem na vaši otázku. Asadův režim naprosto v rukou, nebo vydán na pospas Iránu. Jistě e, to víte, že sama, že Asad by bez Iránu už u vesla nebyl. Proto si budeme muset položit vážnou otázku, jak zapojit Iránce do té širší diskuze znovu zahání politického procesu. Zatím to není na pořadu dne. Teď eh, se naše pozornost zaměřuje na ta jaderná jednání, ale dříve či později si budeme muset položit otázku, jakou roli může se hrát Irán v globálním jednání. Pokud jde o Rusy, tak je to totež. Víme, jaké problémy teď máme s Ruskem ohledně Ukrajiny, ale nezapomínejme, že Rusko je důležitým aktérem v Syrii a pokud chceme znovu zahájit politický proces a chceme, aby měl určitou šanci, tak Rusové budou muset být jednou ze stran, která bude sedět kolem jednacího stolu a bude jednat o celkovém řešení. Paní Lochbírer, ptáte se, jak zajistit, aby byl slyšet hlas občanské společnosti při vypracovávání naší strategie. My jsme v neustálém kontaktu s občanskou společností a s mírnou opoz- umírněnou opozicí v Syrii. To nikdy nestačí. Vždy můžeme eh, tuto, tyto kontakty zlepšovat, ale každopádně máme tuto vůli, chceme, aby občanská společnost a umírněná opozice přispívaly k definici naší strategie a aby v maximální míře možného eh, se jim dostávala humanitární i nehumanitární, čili rozvojová pomoc, kterou Evropská unie ve prospěch populace nabízí. Paní Gomeš se eh, položila takovou eh, otázku, která je poněkud ošemetná. Ambasáda Evropské unie je stále ještě tedy na jaksi britském eh, pozemku v Iráku. Ano, je to tak. A uvidíme, jaké budou v blízké budoucnosti optimální varianty pro ESVČ. Ale toto je samozřejmě politické rozhodnutí. Erbil. Měli bychom tam někoho mít? To by bylo užitečné. Prozatím máme pravidelné návštěvy našich kolegů z Bagdádu v Erbilu, ale možná, že za určitou dobu naše politické orgány budou považovat za nutné mít někoho na plný úvazek v Erbilu, protože je to důležitý partner, důležitý aktér a musíme jim pomoci řešit jejich humanitární úkoly, humanitární eh, výzvy. A humanitární ehm, odbor komise již funguje v Erbilu naplno, nastálo, ale eh, pochopitelně jde o politickou dohodu i s kurdskými orgány. Pokud jde o Liby, no tak eh, co mohu říct? Ano, je to hrozné ne, neexistuje přímá vazba mezi Sýrií a Libií, i když se říká, že na východě Libie už jsou e, některé buňky islámského státu, ale to je trošku, jinak je to jim trošku, myslím, odlišný problém. Pane Jurek, máte pravdu, když říkáte, že se musíme postarat o křesťanská společenství. Je pravdou, že e, tedy těm menšinám celkově, menšiny celkově mají velmi těžký osud a nesmíme sunitům dávat, vyvolávat v nich dojem, že když se eh, křesťan, s křesťany zachází špatně, tak eh, jsme tím, zatímco když se špatně zachází ze sunity, tak nám to je jedno. Ne, jistě, jistě, ale musíme dělat více, musíme eh, tudíž přihlížet k osudu menšin i křesťanů v této části světa, jejich zničení, jejich eh, zánik by byl tragický i pro tyto státy samotné, takže musíme sledovat jejich vývoj a v míře možného jim pomáhat. Diskutujeme například eh, s erbelskými orgány, tak aby jazídi a křesťané kolem té hory Sinjar, kde došlo k těm masakrům ze strany islamského státu, tak aby jim bylo nějak pomoženo. Pan Austravičius se mě ptá, jestli tohle všechno bude mít dopady na náš bezpečnostní dialog s Izraelem. No, když vedeme politický eh, dialog s Izraelem, samozřejmě vždycky hovoříme o situaci v celém regionu, vyměňujeme si názory na téma toho, co se děje. Je mimo pochybnost, že, že tento vývoj je na pořadu jednání našich jednání s našimi izraelskými partnery. Jak spolupracují státy Perského zálivu s Evropskou unii. Máme s těmito státy dohody v rámci boje eh, s terorismem, také spolupráci. Již cílem je hovořit o financování teroristických organizací a extremistických sunnických organizací. A obecně máme také, bereme na vědomí jejich názory eh, na téma předcházení radikalizace, protože eh, často se vyznají víc, více v těch eh, různých sítích, o kterých teď nebudu podrobněji hovořit. Humanitární pomoc je snadné ji dostávat na místo, nikoliv. Přístup není vůbec jednoduchý. V Syrii je to komplikované, tam je ta takzvaná crossline a crossborder, je to těžké v obou, v obou případech, v obou oběma způsoby, ale snažíme se zlepšovat eh, směrování a distribuci humanitární pomoci. Hovoříme i s, s orgány v Damašku, ale existují značné překážky ze všech stran, zejména damašského režimu, při dodávání humanitární pomoci. Bitva proti islámského státu má důležitý ideologický rozměr. Jestliže chceme zabránit mladým lidem z našich zemí, aby se připojovali k tomuto barbarskému hnutí, je potřeba také jim vysvětlovat, vést ideologický boj, to znamená vysvětlovat jim, že nemají nic společného s islámem a že jim cílem, jejich, jejich, jejich cíl nemůže být žádným způsobem hájen. Eh, v eh, Účastní se toho Žil de Kirkov, naš, naše eh, tedy koordinátor na, na poli boje s terorismem, s příslušnými službami členských států a partnerskými státy regionu. Myslím, že si tato informační oblast je oblastí, kde musíme ještě zvýšit úsilí. Čili zlepšit kontroly na hranicích, lépe identifikovat zdroje přitažlivosti pro mladé lidi, kteří odchází do těchto zemí, a pak také boj na úrovni ideové i prostřednictvím sociálních sítí, abychom zmírnili eh, tu lákavost, tu magnetickou sílu těchto hnutí vůči trochu lidem, kteří jsou trochu ztracení. Budoucnost Iráku nemám křišťálovou kouli, nemohu říct, jaká bude budoucnost Iráku v krátkodobém horizontu se musíme snažit zachovat jeho jednotu, aby nevznikl ještě dodatečný problém regionálního chaosu. Pan Kahn se ptá, proč Spojené státy, které již sformovali, eh, tedy vyškolili iráckou armádu před několika lety a stálo je to mnoho miliard dolarů, proč by teď měly být úspěšnější? No, v Iráku došlo k tomu, že v uplynulých pěti, šesti eh, letech premiér Maliki transformoval armádu vlastně v, ší, v šítské milice. A proto sunitové z armády odešly a to do značné míry vysvětluje, k čemu došlo k Mosulu. Když islámský stát se objevil na scéně a uchvátil větší část tohoto regionu. To vysvětluje i porážku Ambaru kolem Faluji. Ta práce Američanů před deseti lety možná nebyla úplně k ničemu, ale tato práce byla v podstatě zničena, vynulována, zrušena sektářskou politikou premiéra Malikyho. Nezbývá než doufat, že Současná eh, školicí aktivita Američanů bude doprovázena inkluzivnějšími politikami irácké vlády. Ale jistě, že nemáme záruku. Co s Tureckem? Musíme zintenzivnit dialog, ukázat jim, Turkům, že máme společné zájmy, náš první společný zájem je co nejrychleji rozložit islámský stát, což je hrozba i pro ně v prvním řadě. A musíme spolupracovat s Tureckem také na napomáhání eh, přechodu v Sýrii směrem eh, k vládě, která bude vyhovovat eh, legitimnímu očekávání Syřanů. A pokud jde o Iráčany, tam mají Turci stejné zájmy, myslím, to znamená jednotný Irák, který eh, půjde eh, cestou demokracie a eh, právního řádu. Takže děkuji tímto, doufám, že jsem zodpověděl na většinu otázek. Děkuji, pane Mangareli. Ano, skutečně se domnívám, že se vám podařilo velmi uceleným způsobem odpovědět. Bylo by možná užitečné kdybychom se dozvěděli něco ještě o ratifikaci dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Irákem, neboť je známo, že Evropský eh, parlament sice již schválil tuto dohodu, ale jak to vypadá na úrovni států? Ano, pane předsedo, je, je několik členských států, nej, nejsem schopen vám teď z hlavy říct kolik, které ještě neratifikovali tuto dohodu o spolupráci. 5 až 10, které zatím neratifikovali, e, My jim to připomínáme pravidelně a budeme tak činit i nadále, nebo je politování hodné, že nemůžeme v plné míře e, rozjet e, tuto dohodu nebo těžit z této dohody, zatímco Irák už před nějakou dobou ratifikoval. Děkuji. A já bych chtěl tedy ještě zúraznit jeden další bod týkající se těch vztahů eh, SVČ ve eh, eh, konkrétně pokud jde o mediální boj proti ISIS. Protože oni jsou právě na poli médií velmi aktivní. Bohužel mm, se jim dobře daří což ukazují ti zahraniční bojovníci z různých evropských zemí. Myslím, že naše strategie musí být konsolidovaná tak, abychom čelili této tendenci, již jsme byli svědky v měsících, které jsou před námi. Já vám děkuji, pane Mangarelli, za vaši zprávu a až do příště se tedy těším se eh, na příště. Uh, dear colleagues, we will just, uh... Milí kolegové, musíme počkat pět nebo šest minut, než přijde pan Vimon, tak aby nás informoval o dnešním zasedání Rady pro zahraniční věci. To znamená, že vyhlašuji přestávku na pět nebo šest minut. Okay, uh, dear colleagues. Milí kolegové, pojďme pokračovat v našem dnešním zasedání výboru pro zahraniční záležitosti. Rád bych přivítal pana Piera Vimota, výkonného generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost který se omlouvá za lehké spoždění. Nicméně, jak si jistě umíte představit, zasedání rady se konalo o něco déle, než se původně plánovalo. Eh, po debriefincích ex ante paní Mogherini budeme mít eh, obvyklý, obvyklou informaci o zasedání Rady pro zahraniční eh, věci, která skončila před malou chvílí. Všichni víte, jaký je program. Zítra se budou soustředit na otázku bezpečnosti, což v tuto chvíli není eh, naše priorita, nicméně si myslím, že eh, to do budoucna bude velmi důležité téma. Eh, to znamená, že bude důležité, aby tu zazněla ta nejdůležitější témata, která zazněla především to, co bylo řečeno na téma Ukrajiny. My jsme o tom dnes diskutovali se ministrem zahraničí Ukrajiny. A kromě toho bychom rádi slyšeli poslední vývoj blízkovýchodního mírového procesu, také závěry týkající se eboli, což je pro nás priorita a budeme o tom diskutovat příští týden na plenárním zasedání ve Štrasburku. Kromě toho jsem pochopil, že se diskutovalo o situaci v Bosně a Hercegovině po volbách, které se konaly 12. října. V tuto chvíli vznikají nové instituce, to znamená nové obsazení parlamentu a kromě toho se diskutovalo o iniciativách, která, eh, které přednesly německý vždycky ministr. Rád bych se také zeptal, jestli se rada věnovala eh, jihovýchodní Evropě. Eh, je to věc, kterou velmi pečlivě sleduje Eduard Kukan. Týká se to Srbska. Válečný zločinec byl z humanitárních důvodů propuštěn. Ehm, a eh, Samozřejmě, že v Srbsku eh, se tím oživila debata o válečných zločinech a z části se tedy obnovila ta válečná retorika o Velkém Srbsku. Eh, což samozřejmě si zaslouží odsouzení nejen ze strany Rady, ale také ze strany Evropského parlamentu, protože to je chování, eh, které je nepřijatelné. Já si myslím, že eh, k takovým krokům by docházet nemělo. Je to válečný zločinec, který byl odsouzen Mezinárodním trestním tribunálem pro válečnou Jugoslávii. Je to tedy nepřiměřené řešení. A nyní mi tedy dovolte, abych předal slovo panu Vimon Vimontovi a následně zahájíme diskuzi. Takže pane Vimonte, máte slovo. Thank you, thank you, Mr. President, and um, I apologize once again for being late, but uh, as it... Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel se spožděním, ale jak zaznělo, uh, Rada pro zahraniční věci trvala déle, než se očekávalo a uh, skončila před 10-15 minutami paní vysoká představitelka stále ještě eh, se účastní tiskové konference. Dovolte mi, abych velmi rychle prošel různé nebo jednotlivé body našeho eh, programu. Jak víte, nejdůležitějším bodem byla Ukrajina. Bylo rozhodnuto, že právě tento bod, eh, tedy bude předmětem politické diskuze. Jak víte, vysoká představitelka chce vyzkoušet nový způsob fungování Rady pro zahraniční věci. To znamená, že každý měsíc by se eh, zvolila jedna priorita, jedno velké téma a následně tedy otázky, kterými by se eh, měli ministři zabývat. V tuto chvíli to byla, nebo v tomto měsíci to byla Ukrajina, příští měsíc to může být Sýrie, Irák, ale to uvidíme. To znamená, že celé dopolední zasedání se věnovalo Ukrajině. Bylo to velmi zajímavé, velmi eh, poutavá diskuze a na závěr tohoto jednání se vysoká představitelka pokusila tuto diskuzi schrnout eh, a přednést několik politických závěrů. Mimochodem závěry rady k dispozici jsou, budou vydány během několika málo minut. Nicméně politický závěr paní vysoké představitelky byl ten, že všichni jsme si zajedni v tom, že Ukrajina představuje obrovskou evropskou krizi a proto by tedy Evropská unie v Eh, nepochybně měla být jedním z aktérů v této krizi a to možná ještě více než doposud. To znamená, že bychom se měli chopit eh, iniciativy, měli bychom být proaktivnější, pokud jde o Ukrajinu a také pokud jde o vztah k Rusku. Kromě toho zdůraznila, že je velmi důležité, abychom i nadále odkazovali na Minskou dohodu, protože to to je eh, zatím jediný odsouhlasený text, byť samozřejmě eh, potřebujeme do toho vnést eh, novou dynamiku. Mm. OBSS se tedy snaží o zasedání trilaterální skupiny, které by se v Minsku konalo pravidelně, to samozřejmě plně podporujeme. Uh, Eh, kromě toho vysoká představitelka zdůraznila eh, skutečnost, že tu je tedy dokument, který jsme předložili a který hovoří o tom, že Evropská unie by eh, tedy měla sledovat dva směry. Za prvé, měla by se snažit o obnovení míru na východě Ukrajiny. To znamená, že to samozřejmě souvisí s naplňováním a prováděním Minské dohody nebo min, dokumentu z Minsku, e, příměří příměří mezi oběma stranami by mělo být dodržováno. Monitorovací mise OBSE bychom, monitorovací mise OBSE bychom tedy měli podporovat, měli bychom dodržovat kontrolu hranic mezi Ruskem a Ukrajinou, měli bychom dbát na humanitární pomoc. Mnoho zúčastněných zdůraznilo, že tváří tvář při, e, nadcházející zimě je e, ve, na východě Evropy, e, Ukrajiny pardon, mnoho uprchlíků, někteří tady putují i do našich zemí do Evropské unie a právě proto tedy musíme být velmi bdělí a musíme být schopni reagovat na situaci, která v, tam, v této souvislosti nastane. A kromě toho eh, jsme hovořili o tom, že je potřeba eh, se zamyslet nad tím, jak přesvědčit Rusko o tom, že je potřeba dodržovat pravidla schválená v eh, Minské dohodě. Byť tedy eh, Rusko má v této oblasti svoje jednotky a kromě toho jsme řešili, jak tedy provádět, naplňovat jednotlivé eh, prvky Minské dohody. Druhá věc se týkala toho, jak tedy eh, na pomoci Ukrajině na její cestě k reformám a netýká se to pouze reform, které již eh, byly zmíněny a které jsou pokryty dohodou o přidružení, protože to souvisí eh, s takzvanými domácími reformami veřejné zprávy. Jde o to, jak tedy posílit právní stát na Ukrajině a jak ukrajinským orgánům poskytnout všechny ty pravomoce, které potřebují, tak aby mohly fungovat jako řádné orgány.